Um, colleagues. Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že předseda je nepřítomen a já jsem zpravodajka prvního bodu na pořadu jednání, mohla bych být tak smělá, že, bychom, že bych navrhla, abychom začali. Souhlasíte jednomyslně? No tak to je báječné. Konečně jsme se dostali k bodu, kde budeme hlasovat o dohodě s Austrálií e, o zpracování a předávání údajů o cestujících. Já se domnívám, že tady celkem není nutné, abych nějak dlouze vysvětlovala, co jsme už udělali e, doposavať. Vy máte na stolech krátký návrh doporučení a já si myslím, že to vysvětlující memorandum také bylo distribuováno včera večer. Je to, je to samozřejmě na poslední chvíli, vy jste neměli tak dalece čas se s tím seznámit, ale bohužel nešlo postupovat rychleji. Já jsem se snažila tlačit všechny ostatní instituce, aby pracovali rychleji, ale já prostě doufám, že to můžete akceptovat. Co se týče časového plánu, já navrhuji abychom měli výměnu názorů dneska, abychom hlasovali o návrhu 17. října a pak bychom měli být schopni hlasovat na plenárce koncem tohoto měsíce. Především, co se týče návrhu doporučení, které je velice krátké, jsou tam v podstatě dvě možnosti, dvě alternativy. Buď eh, dát souhlas nebo nedat souhlas. Eh, já v tom návrhu eh, doporučuji, abychom dali souhlas, nicméně v, v tom vysvětlujícím prohlášení, které ještě rozpracuji spolu se stínovými zpravodaji ostatních frakcí, bych chtěla zdůraznit několik zbývajících eh, problémů, protože na jedné straně je pravda, že jsme dokázali zlepšit předchozí dohodu, především co se týče definice účelu, což eh, se, která eh, se značně zúžila. V minulosti byla velmi široká, ta osobní data mohla být využívaná pro jakékoliv účely, zatímco teď je to omezené na boj s terorismem a závažnou mezinárodní kriminalitu. Takže to je jasný posun k lepšímu, nicméně jsou určité věci, kde jsme to nedokázali, nebo kde teprve v praxi uvidíme, zda to funguje tak, jak doufáme. Jedna z těch věcí, které se nám nepodařily a které také souvisejí pro příští dohody s PNR, je to náležité zdůvodnění nutnosti a přiměřenosti. Komise nás leta žádá, abychom předložili takovou eh, jaksi zkoušku nutnosti a přiměřenosti. Máme takový mnoho různých eh, eh, ilustrujících případů, ale nemáme skutečný důkaz nutnosti a přiměřenosti dlouhodobého nediskriminovaného skladování takových dat, takže my jsme byli na eh, exkurzích, eh, komise se s námi o tom bavila. Víme, že ta data mohou být velmi užitečná, že v některých případech jsou skutečně nutná, ale zatím jsem ještě jaksi neviděla, proč by mělo být povoleno skladovat data milionů eh, nevinných lidí tak strašně dlouho. To bychom měli eh, jak si vyřešit do příštích dohod. Dále pak se značně liším v názorech s komisí ohledně právního základu. Jsem pevně přesvědčená, že článek 16 dohody o ochraně dat by mělo být, eh, smlouvy by mělo být základem a nikoli příslušné eh, ustanovení o prostoru o spravedlnosti protože původní dohoda PNR se spojenými státy se lišila v tom, že e, spojené státy sbíraly data a za, e, podle evropské legislativy dopravci z Evropské unie neměli právo ta data předávat, čili vlastně tam docházelo k překračování práva. Ale aby, abychom měli jistotu, že předávání dat bude v, v souladu s evropskou legislativou, byla uzavřena dohoda se spojenými státy. Čili cílem takové dohody byla ochrana dat. A je ještě více jasné, že není možné hovořit o spolupráci v rámci spravedlnosti a, e, a bezpečnosti, protože je suverénním rozhodnutím Austrálie, e, Spojených států a podobně sbírat tato data. My nemůžeme těmto státům tvrdit, že oni nemají právo ta data sbírat. O tom nerozhodujeme my. Tudíž to není otázka politiky Evropské unie. Bohužel to je boj, který jsme prohráli. Hmm, minimálně zatím eh, Evropská komise trvá na tom, že článek 16 nemá být ehm, právním základem, že tam nemá být ani zmínka o něm, nebo jenom tak velice matná zmínka, ale že to nemá právní váhu a já si myslím, že to je opravdu problematické. A poslední věc, kterou bych chtěla eh, zmínit, je to doba skladování těch dat, uchovávání, protože uchovávat data pět a půl roku z části v depersonalizované formě, možná pět a půl roku je přiměřené, možná není. Nemáme žádný důkaz o tom, že by toto bylo oprávněné. Je, zdá se, že ta doba je zvolená čistě náhodně. Do loňského roku australané data neuchovávali. Já nevím, co se změnilo od roku 2010 do teďka. Každopádně jsem dospěla k závěru, že nadále doporučuji přesto, abychom tuto dohodu schválili, ne proto, že by nám vyhovovala na 100%, nebo že by odstranila všechny naše obavy, ale když se podíváme na možnosti, které máme na stole, tak je to, myslím, ještě ta nejlepší možnost, protože pokud bychom toto neschválili, ta data budou stejně nadále předávána, teda že bychom e, pozastavili veškerou leteckou dopravu, což není pravděpodobné. Takže ta data budou nadále e, přicházet a e, domnívám se, že to, co tady máme na stole, je přijatelná alternativa s dobrou mírou ochrany i s těmi nedostatky, které já jsem tady zmínila. Čili takové je moje doporučení. Okay, thank Dobrá, děkuji paní Intveld za uvedení návrhu doporučení souhlasu s dohodou mezi EU a Austrálií o zpracovávání údajů jména evidence cestujících. A nyní stínový zpravodaj pan Foss a potom ostatní poslanci, kteří chtějí promluvit, dostanou slovo. Pan Junes, polské předsednictví. Takže pan Foss. Děkuji. V první řadě bych rád poděkoval za schrnutí té současné nálady a situace. Myslím si, že velmi dobře odráží tu současnou situaci. Co se týče jaksi cílů, to znamená ochrany, lepší ochrany údajů, tak já si myslím, že se nám podařilo udělat eh, opět krůček vpřed, možná ne úplně u všech bodů, nejsme úplně všude zcela spokojení, nicméně myslím si, že ten cíl, jak si toho cíle bylo dosaženo. To znamená, že pokud my jako Evropský parlament nebo jako Evropská uh, instituce jsme se jaksi nezaso, nezasazovala uh, o tyto cíle, tak já si myslím, že e, to by bylo velmi proti nám. To znamená, že by možná i došlo k tomu, že by ta situace na dnešních letištích vypadala úplně jinak. To, že v podstatě v tuto chvíli ty údaje jsou určitým způsobem eh, chráněny, je dobré, jak dlouho to bude trvat, jaké standardy budou dále Eh, implementovány. Já si myslím, že tady by nemělo jít v podstatě o, pouze o bilaterální eh, dohody. Tady musíme opravdu zajistit plošně lepší standardy. Co to všechno bude celkově, jak si znamenat, eh, tak to teprve ještě uvidíme protože tady pořád je ještě několik bodů, u kterých si myslíme, že by to mm, mělo být prostě jednoduše lepší. Musíme se zamýšlet nad těmi důsledky, musíme se zamýšlet také nad tou současnou situací, kterou máme se Spojenými státy americkými a já si myslím, že tedy to, co v tuto chvíli máme, je dobré a měli bychom to podporovat. A nyní naše stínový paní Sipo. Děkuji. Já bych se ráda připojila ke svému předřečníkovi. Poděkovala bych mu za velkou angažovanost, eh, také při tom, že v podstatě on neustále připomíná ty ještě ne stoprocentně eh, dosažené cíle. To znamená, že ještě tady potenciál pro zlepšení existuje eh, Samozřejmě, že ne vždycky se nám podaří dosáhnout stoprocentní spokojenosti všech, protože i tady hovoříme velmi často o kompromisech. Nicméně bez eh, dohod, po kdyby ty dohody jaksi neexistovaly, tak by letecké společnosti stále a nadále poskytovaly a předávaly informace. Pokud by mělo docházet nebo dojít k bilaterální dohodě s Evropskou uní, tak si myslím, že ty dohody by byly ještě horší než to, co máme v tuto chvíli na stole. V podstatě je tomu i tak, že samozřejmě nemůžeme dalším státům zakazovat, aby chránili své vnější hranice, protože o to nám jde samozřejmě eh, také, že chceme chránit vlastní hranice. To znamená, že tady, se ne, tady nelze hovořit o nějakém plošném zákazu, tady je třeba zajistit dodržování společných standardů. To, co máme v tuto chvíli na stole, tak to je něco, s čím samozřejmě nemůžeme být stoprocentně spokojení, nicméně je to něco, o čem jsme dlouho jednali, je to kompromis, je to něco, na čem jsme se shodli, k čemu jsme jaksi vyjádřili i určité kritické připomínky a je to dobrý základ pro další práci. Mr. Kirkhope. Děkuji a nyní pan Kirkhope. Omlouvám se, pane předsedo. Dobré ráno. Děkuji mnohokrát. Mám jenom velmi stručnou poznámku. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, netušil jsem, že se mění pořád jednání. Chci poděkovat Sofii za odvedenou práci na tomto tématu. A jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a neustále jsem zdůrazňoval z mého pohledu, jak je významné využití těchto řádně ochráněných údajů a došlo zde k výraznému zlepšení, zejména co se týče uchovávání těchto údajů. Udělali jsme skutečný pokrok a také si myslím, že na čase, abychom se chovali odpovědně a odsouhlasili to. Souhlasím na 95,3%, nikoli tedy na 100%. Jiný problém, že to bylo změněno na poslední chvíli. A údaje budou cestovat bez ohledu na to, jaké dohody dosáhneme. A je mnohem lepší, že toto bude existovat, což upravuje a chrání údaje občanů EU. A je to o hodně lepší než to, co existovalo v minulosti, takže děkuji, blahopřeji a určitě z mé skupiny budete mít plnou podporu. Ještě jednou děkuji. Pan Tavares. Thank you, I'll be... Děkuji, a budu velmi stručný. Musím odejít do jiného výboru. Vlastně jsem tam už měl být. Jan přišel, takže budeme moci vyjádřit naše některé problémy, které s tím máme jsem si vědom toho, že dohoda je lepší než to, co máme s Američany. A vím, že tok údajů nepřestane. Mám problém s dobou ukládání. Jak víme, neexistuje jasná norma pro dobu ukládání údajů, ale měli bychom být naprosto konzistentní v naší argumentaci když používáme judikaturu uvnitř Evropy pro ukládání. Pět a půl roku je příliš dlouhá doba pro ukládání údajů a, pro, a také se to týká poskytování údajů třetím zemím. Musím tedy odejít a kolega vyjádříme naše společné obavy. Děkuji. Tedy pokud chce, tak pan Albrecht může navázat na pana Tavarese. Skutečně bych chtěl zhodnotit tuto, do... ale ta změna na poslední chvíli je pro mě osobně celá nepřijatelná. Nemohu takto pracovat. Dostal jsem ten e-mail včera večer. Já mám prostě jiné věci na práci a nevím, jestli to je skutečně vhodný způsob práce v tomto výboru. A nemůžu takto pracovat. A k té dohodě bylo několik usnesení o PNR. My jsme jasně řekli, jaké jsou naše nepřekročitelné meze. A když srovnám dohodu, která je na stole, s dohodami a usneseními a našimi mezemi, tak eh, naše nepřekročitelné meze tady nebyly zmíněny, takže zejména otázka profilingu, která vůbec není uvedena v dohodě, není vůbec odpovězena a byla to vždy důležitá otázka pro Evropský parlament. My jsme chtěli, aby profiling v těch opatřeních nebyl a Minimálně jsme žádali o definici profilingu a do jaké míry by patřilo těchto opatření a my si myslíme, že pro parlament to prostě není přijatelné opatření. A samozřejmě tímto vytváříme precedens pro budoucí jednání, pro budoucí opatření, která budou přijata ve všech zemích. A vzhledem k tomu, že celá řada sporů ústavních soudů se týkala v minulosti paušálního uchovávání těchto eh, údajů v dohodách PNR, tak myslím, že bychom to schválit neměli. Pane Albrechte, my si zcela vážíme vašich poznámek a vážíme si vaší parlamentní práce, ale myslím, že vhodné odpověď na váš první komentář týkající se pracovní metody výboru Libe. Je nás tu přes 50 poslanců a ani jeden, dokonce ani já, tedy by nebyl bez dalších závazků a povinností. A máme řadu parlamentních úkolů proto máme pořád jednání, říká poslanec Albrecht. Ale čas od času skutečně jsme přetížení občas. A stává se to tak, že občas paní Intveld požádala včera, zda by bylo možné, abychom posunuli několik bodů v pořadu jednání aby se to vyřídilo hned na začátku ráno. A tak jsme se proto rozhodli. Dohodli jsme se na tom. Takže si nemyslím, že opodstatněné zda je něco takového nesnesitelné, netolerovatelné, nepřípustné. A ten návrh byl učiněn včera na místě, paní Intveld. Nestalo se to, nestalo se to pravidelně, stane se to mimořádně a, a je to rozumné a vhodné. Jsme, máme vždy dostatek pochopení pro naše vzájemné požadavky a já myslím, že toto je vysvětlení, které skutečně byste měl pochopit. A nyní pan Bronz. A potom máme tu několik přihlášek dalších, tedy pan Bronz, další poslanci a potom tedy komise. Takže pan Bronz, mám otázku pro vyjasnění. Omlouvám se, že jsem nepřišel včas a nemám žádnou omluvu. Vy jste vysvětlila tyto věci možná v úvodu, ale i když bychom nepodepsali dohodu, tak eh, k, k datu, data by se přenášela a ukládala stejně. Takže to určitě znamená, že informace, které jsou tu obsaženy, to jsou běžně poskytované informace a předpokládám, že je to pro dopravce, tedy údaje o kreditních kartách, metoda platby a podobně. A pokud je o informace, informace o vizových žádostech, tedy to, jsou, to, je moje, to je můj dotaz. Jak je to s eh, vizovými informacemi? Pan Trianta Fredes, děkuji Sofii, děkuji za úvod. I když nejsem stínovým zpravodajem, paní Ernst je stínovou zpravodajkou, není tu dnes a požádala mě, abych přečetl pět bodů První bod eh, je následující. Evropský parlament dvakrát 5. května 2010 a 11. listopadu 2010 schválil usnesení, kde jsou požadavky na dohodu PNR, které by měly být přiměřené a některé závažné požadavky nejsou splněny v této dohodě. Evropský parlament požadoval, aby údaje PNR byly používány pouze pro potírání teroristických trestných činů podle usnesení z roku 2002 475, ale dohoda má mnohem širší rozsah. Navíc bude použita pro boj s závažnou přeshraniční kriminalitou. A podle dohody toto je jediná věc, která je v Austrálii trestná, kde je maximální trest čtyři roky vězení a to zahrnuje příliš mnoho trestních činů, které nejsou kvalifikované jako závažné nebo teroristické. A pokud je o převod dát do třetích zemí, tak to do toho také spadá. Pro příjem dát třetí země musí prohlásit, že bude dodržovat stejné zásady, které jsou uvedeny v, v dohodě. Evropský parlament stále nedostal důkazy, že dohoda PNR je přiměřená, jak bylo požadováno. A důkazy o uchovávání dat PNR pět a půl roku je nezbytná a přiměřená, tak i to stále chybí. Ty údaje budou depersonalizované, odosobněné a to je věc, která je bezvýznamná, protože z textu vyplývá, že po odosobnění ty data, data budou přístupná pro vyšetřování. Takže skutečně tady nemáme žádný důkaz o tom, že ta data budou definitivně eh, depersonalizovaná. Takže ve skutečnosti doba ukládání není tři roky, ale pět a půl roku. A, kon... Australská Privacy Foundation říká, že tyto normy jsou pod úrovní norem uchování dát v Evropské unii. Děkuji, pane předsedo. To byly komentáře paní Erz. Děkuji, paní Verža. Ano, pane předsedo, doplním vystoupení kolegy Trianta Fredise. Poměrně souhlasím s tím, co zaznělo, zejména kolegové Jan Albrecht a Rui Tavares. Není to stejný případ jako dohoda s USA, ale paušální biankošek pro Austrálii by také neměl být vydán. A slyšela jsem vystoupení Sophie Infeld, můžeme mít určité pochybnosti. Chci zdůraznit zejména čtyři věci, které navazují na poznámky, které již zazněly. Co jsou to závažné formy kriminality? Já bych to chtěla vědět, protože naše stanovisko je takové, že bojujeme proti terorismu. My jsme vždy měli za to, že je třeba mít přesné definice a v tomto případě ty definice nemáme a jsme skutečně vzdáleni zásady proporcionality. Jaký je přesný charakter těchto údajů, které mají být předávány? I tady eh, vládne nejistota. A proč doba uložení údajů byla zvýšena oproti minulé dohodě. A co je to ta velmi dlouhá lhuta, která není nikde v jiných dohodách uvedena. A ujasnění, co se týče předání třetím zemím, což je jeden eh, z důvodu věčných stížností a ani já jsem nedostala uspokojivou odpověď v této věci. Děkuji. A než se vrátíme k paní Intveld, tak eh, dám slovo eh, komisi, zástupce eh, komise, pan Nunes Almeida. Dobrý den. My tuto dohodu považujeme za dobrý, uspokojivý výsledek, který by měl uspokojit i parlament. Drží se mm, jaksi v linii směrnice rady. Je to dobrá, eh, dobře vyvážený návrh mezi bezpečností a ochranou dat. Co se týče specifických aspektů eh, dohody, eh, asi bych odpověděl na několik vašich otázek. Doba uchovávání dat se jeví jako největší problém. Délka uchovávání dat má Eh, zůstala stejná, pět a půl roku to se nezvýšilo. To, co se změnilo, je stavba eh, způsobu uchovávání dat ze strany Austrálie. Přístup ke všem datům bude existovat první tři roky a po těchto třech letech ta data eh, identifikující jednotlivé cestující budou zamaskovaná. Tento aspekt dohody bude vzat v úvahu při první revizi, ke které dojde po, rok po eh, podpisu, to znamená rok od, od teď, a budeme tedy eh, sledovat zda tento dvoufázový přístup k datům v průběhu těch pět a půl let eh, je, zda to jaksi náležitě fungovalo. My se domníváme, že co se rozsahu týče, je to velmi dobrá dohoda, jasně definuje, jaké účely jsou touto dohodou naplňovány a k jakým účelům ta data lze použít. Eh, je to omezeno na stíhání teroristických trestných členů a mezinárodní kriminality, závažné kriminality a tyto definice jsou jasně dané v dohodě. Máme tam definitu, definici teroristických zločinů, což je plně v souladu s rámcovou dohodou EU o boji s terorismem a závažná přeshraniční kriminalita, tam je také jasně řečeno, co tím myslíme, je to trestný čin, který je eh, který je trestán minimálně čtyřmi lety odnětí svobody nebo eh, které mm, mm, jak si, eh, jsme taky přesvědčeni, že to musí být kriminalita ze své povahy přeshraniční a je to definováno v souladu s úmluvou OSN o přeshraničním organizovaném zločinu také není žádná eh, nejasnost, co se týče článku 20. Tam je řečeno, že všechna data mají jít cest, cestou push a nikoli pull. Jsou tam také, myslím, výborná ustanovení, co se týče policejní a justiční spolupráce s Austrálií. Austrálie je povinna nám poskytovat informace z vlastní iniciativy, jsou-li uh, z, jaksi o ně mají zájem naše instituce Europol, Eurojust a další a e, mají e, a e, dost, budou tedy dostávat informace z PNR od Austrálie. Co se týče ochrany dat, je jasné, že se vztahují na všechny cestující bez rozlišení, také Ehm, tam je to zcela jasné, co se týče citlivých dat, to je prostě zakázané. Veškeré zpracování je ehm, předmětem ehm, australské komise pro ochranu. Tam pro každý občan v Austrálii má možnost tedy po, požádat o, e, to, o, aby jeho data mohla být e, vyňata. Ehm. A e, je to všechna, všechno zpracování dat je zdokumentováno tak, aby mohlo být předmětem auditu Eh, australské orgány, tedy v jednotlivých případech uvedených v, v dohodě mohou, jedině tedy v těch uvedených případech mohou tato data využívat, co se týče předávání třetím zemím. Eh, zase je to tam jasně uvedeno a je, jedná se o eh, jednotlivé případy a údaje a členský stát je informován o e, případech informací, které byly předány třetí zemi. A jak jsem říkal, tedy rok po podpisu proběhne revize. Co se týče obecně nutnosti a přiměřenosti použití PNR, Měli jsme eh, dvě eh, plodné diskuse za zavřenými dveřmi s řadou členů tohoto výboru a budeme vítat i další, pokud eh, to budete považovat za užitečné. Děkuji. Pan Džeřinský za polské předsednictví, za radu. Máte slovo? Thank you, Mr. Chair, and... Děkuji. Dobrý den ve spolek. Já bych chtěl podpořit, co řekla komise, a zdůraznit jednu specifickou stránku této dohody. To není něco, co je vidět hned, když eh, se podíváme na ten text. Rada naslouchá také specifickým stanoviskům členů výboru, porozuměla tomu tak, že by bylo moudré vést komisi k určitým mezím a komise se vrátila k jednání s Australany. Bylo přijato společné prohlášení, které je v příloze. Někdo by řekl, že to nemění vlastní obsah textu, ale zdůrazňuje tři aspekty specifický mechanismus týkající se reportingu znamená, že všechno, co všechny transfery, které budou realizovány na principu jednotlivých tedy případů a Dále konzultace s Australany bude jedním z klíčových aspektů procesu v rámci implementace této dohody. To zdůrazňuje vůli Australanů zůstat s námi v kontaktu a jménem předsednictví bych chtěl poděkovat komisi za to, že dokázala ta jednání znovu otevřít a e, přimět tedy Austrálii, aby souhlasila s některými našimi požadavky. Samozřejmě ale slyšíme jednotlivé hlasy z, z parlamentu. Ehm, děkuji. Děkuji a nyní vracím slovo vám, paní Infeld. Děkuji, pane předsedo. já jsem zapomněla, my jsme začali trošku dezorganizovaně, takže já bych také chtěla velice poděkovat stínovým zpravodajům, kteří pracovali jako tým a, a dál budou pracovat jako tým, protože ještě další dohady přijdou na stůl. A především Eh, na otázky zelených a GUE, ale také komise. Abychom se nepletli, nejsem stoprocentně spokojená tady s tím, co bylo dosaženo. Pan Nunes uvádí, že je v dohodě mnoho dobrých eh, věcí, ale pes je zakopaný v detailu a ještě, eh, co se týče rozsahu, ano, je tam dobrá právní definice, ale je tu i nadále možnost výjimek a víte, že EDPS vyjádřila obavy v tomto směru a to nebylo vzato v úvahu v tom textu. Ale myslím si, že s těmi alternativami, které máme na stole, existuje jako možnost znovu projednat text dohody, musíme být realisti. Ne, takový prostor tu není. Prostě tady není takový prostor pro to udělat novou dohodu. Tady jde jenom o to schválit nebo neschválit to, co máme na stole. Kdyby existovala jiná možnost, určitě bych ji podporovala jako zpravodajka, ale bohužel prostě musíme žít s realitou, kterou máme a otázka zní, zda dáme své požehnání této dohodě nebo nedáme. Taky si myslím, konkrétně jak říkali zelení a GUE, že mnoho zbývajících obav není v textu dohody, jako spíš v tom širším kontextu. A jak jsem říkala, e, ta e, nutnost a přiměřenost nebyla zatím dostatečně prokázaná, ale to není součást textu dohody. To je to, co by byla komise měla udělat nebo má udělat v rámci dalších dohod a dalších PNR. A další věc se týká právního základu, ale to taky zase není přímo ve vlastním textu dohody. Když se podíváte na obě rezoluce, které jsme přijali a které zmiňoval v květnu a listopadu loňského roku, ty dohody Eh, jak si reagují celé řadě kritérií, která jsme tam jak si prohlásili. Celá řada našich obav vlastně je vyřešena v rámci této, tohoto návrhu dohody. Eh, na paní Verža eh, bych chtěla uvést, že datum k sběru dat je definované. To nikdy jaksi nebyl problém. Je naprosto jasné, jaká data mohou být přijata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 Co se e, týče těch dalších transferů dál, to je pokryté. Co se týče délky skladování pět a půl roku se mi zdá být jaksi náhodné, náhodně zvolené e, období, může být delší, může být kratší a my nevíme, co by bylo užitečnější nebo, nebo jak by to mělo být. Komise by byla měla e, prokázat, že je to účelné a ještě jaksi měla by na tom pracovat. Co se týče profilingu, dohoda nezmiňuje profiling, což může být dobrá zpráva i špatná zpráva. Buď to znamená, že eh, je profiling vyloučený a není povolený, nebo naopak povolený, jak když komise říká, že tam nejsou žádná automatická rozhodnutí a to je v textu a tudíž nedojde k žádnému profilingu, to si myslím, že se pletete, protože přijmout rozhodnutí a pro, eh, udělat profiling, to jsou dvě věci. A já si myslím, že tedy v tomto se pletete. My nemáme žádnou záruku, že nebude pro, probíhat profiling, nemáme eh, garantováno, že nedojde k automatickým rozhodnutím, ale není to to tež. Ráda slyším, že je plánovaná společná revize za rok. To je, myslím, dobrá věc. Co se týče delimitace rozsahu, zase jsou tam možné výjimky, třeba je tam zmínka ve, o veřejného zdraví. Veřejné zdraví nemá vůbec nic společného s terorismem ani s mezinárodní kriminalitou, čili to jsou ještě takové hm, eh, za, eh, jaksi problémy. Nicméně i přesto doporučuji, abychom hlasovali eh, pro a dvě závěrečné poznámky, tři poznámky na adresu komise. Za prvé, my také víme, že ne všechny členské státy podpoří nebo odschválí tuto dohodu. My víme, že se některé zdrží, minimálně jedna velká země se zdrží. Druhá poznámka. Komisař prohlásil veřejně na plenárce a bylo to v zápise, a já bych to ráda připomněla a potvrdila v rámci výměny dopisů, že komisařka se zavázala předložit na stůl návrhy na pozastavení nebo ukončení dohody, pokud by Evropský parlament komisi požádal o to, Ono to není jasně uvedeno ve smlouvě, jaká procedura by tady platila, ale je to politická dohoda a než budeme o tom hlasovat, tak bychom si to rádi ověřili. A poslední závěrečná otázka netýká se Austrálie, ale komise by měla rozumět jedné věci. My jsme žádali o řadu věcí, řadu let a mnoho otázek nedostalo odpověď, ale jednu věc komise musí poskytnout dřív, než budeme uvažovat o hlasování o dohodě se Spojení státy a to je vyjasnění bilaterálních eh, dohod, protože zrovna letos v létě byly uzavřeny dvě bilaterální dohody eh, s členskými státy o PNR. Tak ať víme aspoň o čem jednání, protože zatím za našimi zády členské státy si vyjednávají svoje. Já nemám pocit, že to by byl případ Austrálie, ale komise by toto měla vyjasnit opravdu naléhavě hm, a odpovědět, jestliže jste, to, že některé státy jednají jinak, to nestačí. My to chceme vysvětlit. Takže já doporučuji, abyste si přečetli vys- to vysvětlující prohlášení, které jsem zmínila, které jsme vypracovali spolu se stínovými zpravodaji, kde jsou tedy detailně rozepsané ty hlavní obavy a naděje. Děkuji. By now. Takže toť vše. Nyní chci vyhlásit, že termín pro pozměňovací návrhy je 5.10. v 5 hodin a hlasování ve výboru Libe bude 17.10. Budeme hlasovat o této žádosti. Děkujeme všem účastníkům a přistoupíme k dalšímu bodu, což je bod týkající se zprávy, kterou řeší pan kolega Diaz de Mera. Změna nařízení rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí být při překračování vnějších hranic výzum, jakož je seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti mít výzum osvobozeni. Jak víme, tato záležitost se týká tedy změny nařízení, které obsahuje pozitivní a negativní seznamy víz a nyní vyslechneme našeho zpravodaje, pana Diaz de Meru a následně vyzývám kolegy, aby se zapojili do rozpravy, jakož i komisi a zást- zástupce polského předsednictví. Prosím, pan Jozdemera. Děkuji, pane předsedo. Všichni samozřejmě již ví o této zprávě, protože jsem o této zprávě hovořil a prezentoval ji již před měsícem a při té prezentaci byla přítomná i komise a rada. Pokud tedy, pane předsedo, chcete, mohu samozřejmě zopakovat ty zásadní argumenty, o kterých jsem již hovořil, ale možná, že by bylo lepší, kdybychom si v první řadě vyslechli názor rady a komise. Co se tedy týče vývoje této otázky nebo této záležitosti v radě, tak abychom věděli, jaká je opravdu ta nejaktuálnější situace v souvislosti s tímto vyjednávacím postupem, protože samozřejmě víme, že tady jaksi stále u některých bodů nebylo dosaženo eh, jaksi dohody. A myslím si, že výbor Libe by měl vědět, Jaký je současný a nejaktuálnější názor rady. To znamená, pane předsedo, pokud byste souhlasil, tak já bych byl eh, rád, kdybychom si mohli vyslechnout zástupce komise a rady a poté bych k tomu ještě něco řekl. Gracias, señor Díaz de Mera. Děkuji, pane Demero. Shadows. No, eh, vyslechneme si tedy stínové zpravody? Ne, já, to, já bych to ještě jednou zopakoval. Já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom si vyslechli názor eh, v první řadě Evropské rady a Evropské komise. Já se velmi omlouvám, protože já jsem eh, zrovna, když jste vy o tom hovořil, musel tady probrat jednu důležitou záležitost. To znamená, že v první řadě si vyslechneme zástupce komise, pana Palmana, anebo anebo pana Garciu Martíneze jako zástupce komise. Eh, budete tady hovořit vy jako první? Kolega Palman tu není. Nejdříve poprosím eh, zástupce polského předsednictví, aby promluvil. Takže polské předsednictví, pan Jařinský, prosím. Děkuji mnohokrát. Není překvapivé, že řešíme společně PNR a víza a chci vás velmi stručně seznámit se stavem. A dívám se na kolegu z komise a snad mohu hovořit také za obě instituce. V současné chvíli zatím jsme nezaznamenali tolik rozdílných eh, názorů mezi členskými státy a komisí když projednáváme tento bod. S výjimkou několika bodů, které mohu právě nyní uvést, návrh je považován jako odborný, technický návrh. A když hovoříme o spolupráci s Tureckem a parafováním suspenzivního ustanovení u vízového režimu, tak je to výsostně politické a my tomu rozumíme. Nicméně celkově vzato je tu celá řada věcí, které můžeme vyřešit. Věříme, že se tak stane za polského předsednictví a to jsou věci tedy odborné. První věc, kterou bych chtěl, chtěl, chtěl zmínit, se týká reciprocity. Jsme si všichni vědomi že některé nedávné případy nereciprocity nastaly s třetími zeměmi, ale věříme, že komise bude pokračovat ve své práci, aby vyřešila zbývající případy. A to se týká některých členských států. A jedna otázka, která je otevřená a zdá se, že velmi široká, se týká odkazu na Turecko. V této věci návrh předsednictví má tuto věc řešit obecně, protože taková judikatura Evropského soudního dvora. Měli byste vědět, vážení poslanci, že existuje případ Sojsal, který musíme respektovat. A příští rok bude rozsudek Demirkan. A na to můžeme odkázat v nařízení obecně vzato judikatura soudu musí být skutečně z hlediska právního naprosto kvalitní. Tedy jak vypadá pojistka, tedy dočasná suspenzivní pojistka, která existuje. A když v budoucnosti některé členské státy rozhodnou o tom, že se obrátí na komisi s problémem. Tady bych chtěl upozornit na návrhy, které předáváme delegacím v současnosti. A to by nemělo být v žádném případě automatické. Je, to skutečně, je skutečně na komisi, aby posoudila na místě situaci. Víza, nejsou prostředkem boje s organizovaným zločinem a víza nejsou nástrojem azylové politiky, ale kritéria, která je třeba mít na paměti, pokud je o situaci v třetí zemi, by měla také mimo jiné zahrnovat postavení žadatelů o azyl, hrozbu, některých hrozbu vůči veřejné bezpečnosti v třetích zemích a zejména zahraniční vztahy s třetími zeměmi a odpovídající spolupráci s JASu Europolem, Frontexem. A to jsou věci, které bychom měli mít na paměti. Celkově to nechceme překračovat rámec návrhu komise. To je rozumný návrh, který je v pořádku. A úpravy toho textu mají způsobit, že ten text bude přijatelný i pro vás, ale nic by nemělo jít na rámec. Komitologie může být řešením, ale je tu také jasné, jasný názor, že cokoliv komise udělá, tedy dočasné znovu zavedení vízového režimu, by, to by vždy nastalo v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. To je naše jasné vnímání a nic neodnímá pravomoci Evropského parlamentu rozhodovat o textu v příloze 1 a 2. Je mi líto, pane předsedo, že jsem hovořil tak, dlou, tak dlouho ale chtěl jsem, abyste měli úplný obraz o stavu jednání. Děkuji. A nyní komise chce něco doplnit? Nikoli? pořádku. Takže pane Diaz Demera. Chcete tomu ještě něco říci? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Jašinskému, zástupci eh, rady, za jeho informace. Existují určité obavy, které jsme již zohlednili a nejde přesně o ty technické aspekty, o kterých se hovoří v té ochranné doložce. O otázky, jako například otázku reciprocity, která se týká určitých členských států, nebo jaksi konkrétních členských států, které zde nechci jmenovat, protože tady jde o nevyřešenou otázku a já si myslím, že tady by bylo opravdu třeba vědět, jaká je tady kvantitativní podpora, kterou by mohl obdržet daný členský stát, který nejmenuji. Dále je tady věc, která by byla která je dobře vyřešená. Jde tedy o tu otázku Turecka. Tady čekáme ještě na rozsudek Evropského soudního dvora. Nicméně, z čeho mám obavy já? Ty technické otázky, které vyplývají z těch procentuálních podílů, které stanovuje ochranná doložka. Protože tady nejde v podstatě pouze o mé obavy, protože e, o nich hovořila mimo jiné i paní Larson, kterou zde v tuto chvíli nevidím, ale e, existují určité členské státy, které tyto stejné obavy vyjádřili v souvislosti s těmito procentuálními podíly nebo poměry. To znamená, že by bylo velmi dobré si vyslechnout ještě názor komise a rady na ty procentuální podíly, které by bylo třeba aplikovat v souvislosti s ochranou doložkou. Děkuji, pane Demero, a v tuto chvíli si vyslechneme i ještě naše stínové zpravodaje a začneme s paní Taňou Fajon. Pročevalcu in pa seveda představitvi polského předsednictva. Děkuji, děkuji, pane předsedu. Děkuji samozřejmě i panu zpravodaji, děkuji zástupcům komise a rady a také zástupci předsednictví. Ráda bych hovořila o této ochranné doložce. Uh, která by mohla určitým způsobem ovlivnit tuto vízovou povinnost. Je pravdou, že členské státy čelí různým výzvám. Já samozřejmě souhlasím s většinou věcí, která byla řečena doposavat. Takže před čím v tuto chvíli stojíme, nebo co máme na stole? Evropský parlament, a to i přesto, co bylo řečeno v Evropském parlamentu, tak my vlastně připravujeme stanovisko, ale přesto členské státy v podstatě doposavat se vůbec neřídili tím, co říkal Evropský parlament. A přitom tady jsme součástí spolurozhodovacího procesu. My nemůžeme v podstatě dopustit, aby nebyly zohledňovány naše pravomoce, protože kdy se začnou přesně uplatňovat eh, všechny ty věci z ochranné doložky. A co se týče té odkladné doložky, v podstatě jde tady o zcela výjimečnou záležitost. A viděli jsme tady tedy tři případy 50 přistěhovalců poté ten případ žadatelů o azyl, jejich žádosti jsou zamítnuty a tak dále. Jenže co se týče těch 50%, tak to je otázka, kterou lze spochybnit, protože pro některé to je příliš mnoho, pro některé příliš málo. A co se stalo v minulém roce? V minulém roce uh, Německo se nacházelo v situaci, ve které mohli neustále aplikovat výjimečná opatření. To znamená, že těch 50% bylo součástí jaksi té následné debaty. A co se děje teď eh, v souvislosti s komisí? komise a členské státy mohou zamrazit tuto vízovou povinnost nebo ty a z ní vycházející povinnosti. Je to pravda? Já si myslím, že my v každém případě v tomto případě potřebujeme uh, větší pravomoci. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o těchto doložkách, tak si musíme uvědomit, že je to velmi politické téma. A kromě toho, tento návrh byl předložen v dosti napjaté situaci, protože jsme přesně, přesně si pamatujeme, co se stalo s Balkánem v roce 2009 Dále si vzpomínáme také na počet žádostí z minulého eh, roku a v tomto roce jsme svědky toho, že Srbsko a jiné státy přijaly opatření, která jdou tímto směrem. Myslím si, že v tuto chvíli zažíváme určitou jaksi populistickou vlnu, která spochybňuje svobodu pohybu. A já si myslím, že my musíme být velmi, velmi jasní a jednoznační, protože svoboda pohybu je zcela zásadní pro hospodářskou spolupráci. A proto si myslím, že není na nás, abychom stanovovali ještě další podmínky pro státy, které již eh, pravidla aplikovaly. Paní Stanoka? Děkuji, pane předsedo chci poděkovat panu Diaz Demerovi a zástupci polského předsednictví za objasnění návrhu. Ale přesto naše skupina i když obecně podporuje nutnost těchto návrhů, souhlasíme s tím, že ten mechanismus je potřebný, ale přesto je třeba přiměřeně jednat o podmínkách. A patřím k těm, kteří si kladou otázku, zda tyto návrhy jsou skutečně správně založeny, zejména co se týče té 50% klauzule u občanství, protože procento nikdy ne, neukáže konkrétní počet osob. Může to být můžou to být desítky, můžou to být stovky. Liší se to případ od případu a měli bychom tedy hovořit o počtu osob a ne o procentu, které tedy nelegálně pobývají v třetí zemi. Takže můžu skutečně přivítat, že Rada je připravena přijmout zapojení Evropského parlamentu do těchto jednání a věříme, že nastane další spolupráce v této věci. Děkuji. Pan Enciu. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád k tomu dodal následující co se týče té ochranné doložky, eh, já si myslím, že jde opravdu o velmi užitečnou doložku, ale pouze ve chvíli, kdy nebudeme hovořit o procentech, ale o objektivních eh, kritériích. A kromě toho tady musí, ex, musí existovat i jasna, eh, jasné lhuty. A já se opravdu divím tomu, že, člen, že státy, které se přihlásily k reciprocitě, tak jim nebyla nabídnuta eh, tato pomoc. To znamená, proč tady nebylo zohledněno eh, toto? Mě to opravdu udivuje, protože tady v podstatě dochází k tomu, že evropští občané budou trpět dopady toho, že někdo se nedrží té zásady eh, reciprocity. A Evropská komise se to snaží v podstatě teď je trošičku uh, ututlat, ale já si myslím, že my bychom měli být daleko aktivnější. A uh, tady jde přece o jasné pravomoci týkající se vízové povinnosti a měli bychom tedy jaksi také eh, upozornit eh, na ty členské státy, které eh, nerespektují tu reciprocitu, protože my tady můžeme přece i uvalit sankce, můžeme potrestat ty státy, které tento princip nerespektují. Já si myslím, že Evropská komise by měla být daleko rozhodnější a ta rozhodnost opravdu v tuto chvíli chybí. Děkuji. Madame, Děkuji. Dobrý. Nyní paní Hrojtová. Děkuji. Eh, já chci podpořit všechno, co tady bylo řečeno a nechci to opakovat. Eh, chci teď jenom upozornit na to, co ještě řečeno nebylo. Je to 80 milionů evropských občanů, která nemají recipročně eh, bezvízovou povinnost. A, excuse me. Rotova, it seems that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 Eh, tak já jsem chtěla říct, že podporuji všechno, co tady bylo řečeno od mých kolegů, eh, včetně výtek na směr, směrovaných na eh, komisi až některé členské státy a nechci to opakovat. Chci jenom dodat další bod. Je tady 80 milionů evropských občanů, které mají vízovou povinnost, a to přesto, že do jejich zemí přijíždějí lidé z třetích zemí bez víz. A samozřejmě chci zde uvést konkrétní případ České republiky, která je bezprecedentní, protože před vstupem do Unie tady byla reciproční bezvízová věc a po vstupu do Unie z důvodu, které zde nechci teď rozebírat, byla ta víza jednoznačně, jednostranně zavedena. A trvá to 27 měsíců, kdy komise v podstatě nekoná. To, že nekoná Kanada ze svých politických důvodů, je velký problém. Ale my máme tady Evropskou komisi, která nás zastupuje a která e, vlastně má, e, přebírá pravomoce, které jinak by měl stát, který e, by v případě, že by nebyl členem Evropské unie. Takže to je opravdu i velký politický problém. Tady zástupce komise správně řekl, že je potřeba, aby tady existovala nějaká pojistka, když se obrátí členský stát na Evropskou komisi. Eh, já se domnívám, že je potřeba, abychom podpořili návrh, který také chci s kolegy zde podat, o tom, že pokud se eh, postižený členský stát obrátí na Evropskou komisi poté, co mu byla jednostranně zavedena vízová povinnost, tak eh, by měl mít několik měsíců, třeba dejme tomu čtvrt roku, nebo to je diskutabilní nějakou dobu, na to, aby se rozhodl k tomu tu komisi o to požádat. A v případě, že tak učiní, tak by měla komise mít jasný deadline, který je opět ohraničen nějakou dobou dva, tři, čtyři, možná méně měsíců na to, aby jednala a aby reagovala. A samozřejmě může tady být stanovisko Evropského parlamentu a rady, která stanovisko komise zvrátí, potvrdí a tak dále. Ale prostě není možné, abychom 27 měsíců čekali na vyjádření komise. Mimochodem, Evropský parlament přijal prohlášení, společné prohlášení týkající se tohoto problému a dodnes, je to už skoro rok, jsem nedostala žádnou odpověď ze strany komise. E, takže já ty řeči o tom, že komise je vstřícná, že věci chce řešit a tak dále, vnímám, ale zároveň tady není vlastně reálná e, vlastně důvěra. Já chci říct, že totiž to, co je podlomeno, je důvěra v základní princip Evropské unie a to je princip jednoty a solidarity v těchto věcech. Chci vás požádat o podporu alespoň tomuto návrhu. Děkuji. Thank you, Mrs. Bis- ehm, Děkuji a nyní paní Botskort. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na komisi a na radu. Já bych ráda věděla, jak to tedy v tuto chvíli vypadá s Tureckem. Protože paní komisařka Malström jak již bylo řečeno, bude ještě jednou ve Štrasburku hovořit o tomto zjednodušení vízového systému. Ale jaká je ta situace s Tureckem? A co se týče toho případu Suisa, tak tady o tom hovoříme přece už dva eh, roky a při rozšíření se hovořilo o tom, že i tady začne vyšetřování, provede se studie. A jaké jsou výsledky eh, tohoto? Tady jde přece o ten eh, doplňkový protokol protože tehdy v podstatě eh, existoval nebo šlo o ten seznam států, které mají vízovou povinnost a eh, k čemu jsme došli? Já jsem opravdu zvědavá na odpověď komise a rady. Dobře, pan Palman se vrátil do sálu, nevím, jestli komise chce eh, k tomu také něco říct dříve, než vrátím slovo zpravodaji. Prosím, pan, máte slovo? Děkuji, pane předsedo, dobrý den ve spolek. Já bych chtěl stručně znovu vysvětlit, proč máme tady ta procenta v tom návrhu. Za prvé my navrhujeme e, jít cestou komitologie a k tomu potřebujeme nějaká vymezená kritéria, tak aby bylo možno tedy ta e, záchovna, ty, ty ochranné doložky jako jako nejzaší opatření eh, použít. Eh, specific, potřebujeme specifická procenta proto, protože, jak jsem říkal, chce, chceme ujistit, že budeme schopni využít komitologii tak, aby mohlo eh, být přijato rychlé rozhodnutí komise. Co se týče rozhodnutí a ve třetím odstavci návrhu Eh, ochranné doložky říkáme, že komise proskoumá v eh, to oznámení členského státu vezme v úvahu počet zasažených členských států tou danou situací uvedenou v odstavci 1 a celkový dopad na situaci migrace v Unii. Čili dostaneme Eh, sděle, o sdělení, my to prostudujeme, jaký dopad to má na EU jako celek. To znamená, abych uvedl příklad, když v jednom členském státu, malém členském státu, budou třeba tři žadatelé o azyl a, ti, a, a ta, to potom vzroste na šest, tak je to nárůst o 100%. Ale my budeme, eh, jak si prostudujeme tedy eh, to oznámení a řekneme si, dobrá, tak je to jeden členský stát, kde sice do, došlo k nárůstu o 100%, takže pak by to bylo kvalifikované pro nebo naplňuje to eh, kritéria, nebo jedno kritérium ochranné doložky, ale není to dost pro to, aby ta ochranná doložka byla eh, použita, protože pokud by se naopak třeba jednalo o členský stát, který eh, má celkově absolutně velmi nízký počet eh, žadatelů o azyl, pak by to nebylo použito. Čili v každém případě my musíme mm, se zamyslet nad celkovým dopadem, který ten nárůst má a musí být naplněny všechny tři ty podmínky. Co se týče Turecka, to není sice na požadu jednání, ale chtěl bych říct, jak říkal komisařka minulý týden, my se budeme snažit usnadnit vízový režim pro turecké občany v rámci existujícího právního rámce. To bych chtěl zdůraznit. To znamená využít příležitost, kterou nabízí vízový kodex v rámci vízového kodexu máme určitou flexibilitu, kterou můžeme tady využít jako e, třeba e, specificky cílené skupiny nebo kategorie občanů nebo to jsou věci, o kterých komisařka hovořila, když hovořila o usnadnění vízového styku. A já bych chtěl zdůraznit, že se nejedná o dohodu o usnadnění vízového styku, kterou máme s celou řadou konkrétních eh, států eh, na východ od Evropské unie. Co se týče další případů, tam jsou dva členské státy, které jsou do, eh, zasaženy případem social case a eh, všichni vědí, o co se jedná. Když se podíváte na náš návrh, co se týče změny eh, bodu 539, tak my se snažíme reflektovat sociální legislativu v našem návrhu ohledně Turecka. Takže já bych to zatím nechal tak, ale ochotně odpovím na další otázky, pokud budou položeny. Takže nyní pan Dias Lemera na závěr. Děkuji, pane předsedo. Jsem opravdu vděčný za příspěvek paní Fajon Roka, pana Resena, paní Rojtové i za příspěvek paní Boskurt podstatě tady vidím, že všichni sdílíme podobné obavy, protože z jedné strany hovoříme o tom, že chceme jaksi zabránit zneužívání, zároveň ale chceme také zajistit svobodu pohybu. Hovoříme o tom, že z toho důvodu je třeba využívat tuto ochranu doložku, tuto pojistku. Nicméně tady jde o politické otázky, stejně jako o otázky technického charakteru. Takže já to schrnu. Co se týče těch eh, politických otázek, to má co dočinění s aplikací omlouvám se, říká řečník. Tady jde o otázku reciprocity, protože o tom velmi dobře a jasně hovořila paní Rojtová, protože tady, co se týče té reciprocity, tak to se týká hlavně České republiky a její vztahu s Kanadou. To je otázka, kterou máme na stole, je to otázka, která není vyřešená, je to otázka, u které musíme naléhat, které se musíme věnovat v rámci parlamentní eh, debaty a musíme také eh, se stále více obracet na Evropskou komisi a radu. V tuto chvíli ještě nemáme žádný návrh eh, na řešení této situace, ale musíme si opravdu pospíšit. Dále, co se týče těch dalších velmi důležitých otázek, kterým se věnovali eh, kolegové. Tady jde o aplikaci těch eh, procent ve chvíli, kdy budeme chtít aplikovat ochranou doložku. Já jsem si z toho odnesl dvě věci, které považuji nebo u kterých si myslím, že by nám mohly pomoci při vypracovávání eh, zprávy. Co se týče těch procent, tak myslím si, že místo procent bychom mohli jednoduše používat čísla, numerické údaje. Například ve chvíli, kdy se bude hovořit například o existenci čtyř či až osmi lidí, tak tady bychom hovořili o 100%. To znamená, že jde o to určit, jaká čísla budou v podstatě eh, nedůležitá a u kterých čísel nebo u jakého množství bude již třeba přijímat eh, určitá opatření. Takže u konkrétních číslech nebo s konkrétními čísly si myslím, že by to bylo lepší. Co se týče příspěvku komise, eh, tak já si, ano, myslím, že je zcela jasné, jakým způsobem funguje celý ten postup. Myslím si, že všichni víme, že ve chvíli, kdy jak si stát předloží notifikaci, tak ta musí být prošetřena, musí být vyhodnocena. A e, samozřejmě pro toto hodnocení budou důležité zprávy, zprávy mimo jiné od Frontexu a od agentury eh, zabývající se asilovými otázkami. Dále, co se týče role Evropského parlamentu, co se týče komitologie, tak tady jde o zcela jasný, srozumitelný postup, který má být využíván v naléhavých eh, situacích. To znamená, že ve chvíli, kdy jste v naléhavé situaci, tak byste měli možnost počítat s pomocí Evropského parlamentu. Nicméně, co řekl eh, zástupce Evropské komise? Vyjádřil se v tom smyslu, že chce zajistit, aby eh, jaksi kontakt mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem byl velmi úzký ve chvíli, kdy se bude rozhodovat o aplikaci ochrany doložky. Pane předsedo, já bohužel eh, příští týden nebudu moci být v práci, protože se musím podrobit operaci. Nicméně 20. dopoledne se setkám se stínovými zpravodaji a pokusím se trošičku pokročit s touto zprávou. Děkuji, děkuji, pane Demero, děkuji také za uzavření této debaty a my vám samozřejmě přejeme hodně štěstí. Příští týden doufáme, že nám eh, dáte pouze dobré zprávy, že se uzdravíte a že budete plný energie pro vaší další práci v Evropském eh, parlamentu. Předložíte nám tedy návrh vaší zprávy a to v listopadu, zdali se nemýlím. Výborně. To znamená, že stínoví zpravodajové již vědí, kdy se setkají s panem Demerou a pan by ještě k tomu chtěl něco říci. Já se omlouvám, omlouvám se, že jsem si ještě jednou e, přihlásil o slovo, ale já bych rád tady upřesnil ještě jednu věc. Tady nejde o nereciprocitu. Tady nejde pouze o Českou republiku, tady jde o pět dalších členských států, které mají problémy s USA a Kanadou. Takže je to Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Kypr a Česká republika. Já, bych, to, já jsem to chtěl pouze upřesnit. Pane Demero, vy máte samozřejmě ještě právo se k tomu vyjádřit. Děkuji, děkuji panu Enciui za toto upřesnění. Já jsem si vědom toho, co říká. Já jsem se ale zmiňoval pouze o České republice a o problému, které, který má Česká republika s Kanadou z toho důvodu, že ho zmínila paní Rojtová, ale samozřejmě jsem si vědom toho, že jsou i další státy, které trpí tím stejným problémem. Děkuji, děkuji pane Demero a já samozřejmě se těším na další setkání s vámi. A další bod číslo 10. A e, to je tedy otázka přeskumu evropské politiky sousedství. Mani, e, paní Flotr, jakožto zpravodajka, e, má, bude tedy hovořit. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů byl stanoven na 14. září 12 hodin, takže my jsme tady se sešli proto, abychom projednali pozměňovací návrhy, které byly předloženy. A já nejprve dám slovo paní Flotr. Děkuji. Především bych chtěla poděkovat kolegům. 71 pozměňovacích návrhů bylo předloženo k tomuto návrhu stanoviska ze všech politických frakcí. Já jim moc děkuji, protože velká většina těchto pozměňovacích návrhů míří takzvaně správným směrem, tím mám na mysli e, směrem k vůli obnovit politiku sousedství vůči sousedním státům, především v oblasti pohybu osob, migrace, kontroly migrace, a chtěla bych využít příležitosti, abych řekla, že řada pozměňovacích návrhů by v podstatě si zasloužila podporu, ale spíš patří do revize evropské politiky sousedství, tak jak je, eh, je projednává AFET a myslím si, že, abychom, že bychom se měli spíš věnovat eh, té problematice, která jaksi je v naší kompetenci, to znamená problematika lidských práv, azylu a migrace a já aniž bych se stavila proti některým pozměňovacím návrhům, tak bych spíš myslela je nezařazovat do našeho návrhu stanoviska z těch kompetenčních důvodů. E, řada kolegů e, tady zmiňuje e, plánovanou bezvízovou, eh, bezvízový styk, eh, uvádí se tady nová práva, co eh, se týká situace Jižního středomoří. K odstavci čtyři jsem zaznamenala, že někteří kolegové, a s tím souhlasím, chtějí přidat další umluvy, jako třeba protokol o obchodování s lidmi, to znamená závazné dokumenty, které musí být vzaty v úvahu v rámci eh, projednávání nových partnerských vztahů o mobilitě se třetími zeměmi. Co se týče umluvy o právech eh, migrujících zamě- pracovníků a jejich rodin, to je zaprvé důležité, protože tato umluva nepřináší vlastně nová, nové povinnosti eh, pro členské státy a současně obsahuje práva, ale také povinnosti pro migrující pracovníky. A mnoho států Jižního středomoří už tuto umluvu eh, ratifikovali, takže z recipročních důvodů si myslím, že je podpořit přístup, že by to tedy členské státy měly ratifikovat, a to si myslím, že je celkem rozumný a relevantní požadavek v rámci diskuse, která je nyní tedy zahajována ty, tedy s těmi nově demokratizovanými státy, což je proces, který podpořujeme. E, odstavec 5 se týká evropských fondů. Tady já bych podpořila všechny požadavky, které se vyžadují cílenější e, financování a mm, podstatě všechno, co je v linii s tím, co minulý týden Katy Ashton říkala, co se týká třeba různých akcí v Tunisku. Jednalo by se o uvolnění 4 miliard na období 2011-2013 a já si myslím, že je potřeba, aby ehm, eh, poslanci vyžadovali kontrolu využití těchto prostředků tak, aby byly využity skutečně efektivně a po, a sloužili k podpoře demokratických politických reform, ale také ekonomického rozvoje a, eh, a sociální eh, zákonnosti, eh, která, je, která byla u kořene těch akcí. Pak je tady problematika partnerství s občanskou společností, tam se myslím, že se můžeme shodnout. Je důležité říci, že nová evropská politika sousedství bude mít určité vlastnosti navíc v porovnání s tou dosavatní eh, prostřednictvím aplikac většího eh, zapojení aktérů občanské společnosti eh, od vypracování cílů jejich implementace a jejich hodnocení. Tam potom samozřejmě se můžeme bavit o konzultacích, monitorování a tak dále. To projednáme se stínovými zpravodají zítra, ale já si myslím, že se určitě můžeme shodnout na tom, jak vyjádřit to, co chceme říci. Čili, že občanská společnost by měla být více a lépe zapojena eh, na všech úrovních revidované politiky sousedství. A konečně odstavec týkající se stávající krize uprchlíků, tak jak nyní vypadá, jak o ní byla řeč ve středu na plenárce Evropského parlamentu. Tedy já si myslím, že k tomu, co nastalo a co se ještě děje, určitě najdeme e, velkou většinu na podporu konkrétních bodů, třeba které žádají, aby byly vyšetřeny tragédie, ke kterým došlo, aby dohody Itálie a jiných členských států s Libí a Tuniskem byly zveřejněny a aby Evropská unie otevřela eh, svoje dveře žadatelům o azyl a uprchlíkům, kteří zatím zůstali zablokovaní v Libii. Já jsem minulý týden v Libii viděla ehm, jak si uprchlíky eh, v Tunisku i v Egyptě, eh, uprchlíky z, jižní, z subsaharské Afriky a podobně. Teď je čas se tím tedy zabývat. To je, myslím, aktuální odstavec spojený s touto krizí a já si myslím, že bychom také měli nalézt zajímavý kompromis. Tohle. Takže tolik. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, se kterými nemám problém, které mohu podpořit, které jsou spíš novými odstavci než změnou odstavců. Musíme se jenom snažit, aby to naše stanovisko nebylo příliš dlouhé a, a e, mimo téma, a, abychom jaksi nezasahovali do problematiky, která je v kompetenci AFET. Schůze se stínovými zpravodaji proběhne zítra v 11 do té doby a na základě diskuse, která teď bude následovat odpoledne, navrhnu kompromisní návrhy, které by nám umožnily reagovat a co nejlépe dospět k uzavření těch dohod na zítra. Děkuji. Merci. Děkuji. Takže zahájíme diskusi ohledně pozměňovacích návrhů paní Neventela. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poblahopřát, poděkovat zpravodajce k její práci. Souhlasím s ním s ní především ve dvou věcech. Za prvé, co se týče počtu pozměňovacích návrhů. My souhlasíme s mnohými z nich, co se obsahu týče, ale myslím, že jak si zatěžují ten dokument a je v našem zájmu, aby to stanovisko bylo co nejstručnější. Takže v tom já s ní plně souhlasím, že je potřeba eh, vytvořit kompromisní návrhy. A tím se dostávám k druhému bodu, v němž ní souhlasím. My ve výboru bychom se měli držet naši pole působnosti, tedy to jsou lidská práva a migrace a také Eh, uvidíme výsledky stínov, eh, schůze stínových zpravodajů zítra. Za EPP bychom také rádi eh, projednávali otázky, které bychom rádi pak viděli v těch kompromisech. Hovořila bych spíš o právech migrantů než práva na mobilitu, protože na, právo na mobilitu jako takové neexistuje. Další důležité téma mělo by se hovořit o nebezpečí úniku mozků. To je jev, který se čím dál tím více rozšiřuje a známe eh, ty negativní dopady, které to má v řadě zemí. Potom bychom měli hovořit o obchodování s lidmi, o organizovaném zločinu, o významu boje s nelegální migrací a čtvrtá otázka je, že by se tam měla zdůraznit e, dohody o mobilitě e, akademiků a studentů. E, v odstavci 7 tam se lze souhlasit s návrhem o Boat People, podpora Egyptu, Tunisku, Turecku a Libanonu a Libii a společný program. Mm, takže Jinak bych byla spíš trochu rezervovaná, co se týče operace Hermes, a za EPP bych ještě také vyjádřila výhrady k pozměňovacím návrhům 16, o podmíněnosti týkající se zesílené spolupráce v některých oblastech v rámci readmisních dohod a, zadru, a návrh 25, který se týká moratoria na readmisní dohody. Takže jinak jsme otevřeni diskusi a e, zítra na schůzi stínových zpravodajů se pokusíme, jak říkala zpravodajka, nalézt ta společná e, e, stanoviska, abychom vyprodukovali stanovisko, které bude opravdovou, opravdovou opravdovým obnovením politiky sousedství, která v tom stávajícím kontextu je nutná a je třeba skutečně, abychom zůstali realisti a, a pragmatici. Děkuji. Děkuji, paní Nadělčevo. Paní Wikström, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla poblapřát zpravodajce Evropská politika sousedství je horkým tématem a mám pocit, že občané mají velký zájem o tuto problematiku po událostech v Severní Africe, takže vítám zprávu z výboru AFED a možnost předložit naše stanovisko z pera paní Flotr. Celá řada věcí může být posuzována z hlediska politiky sousedství, ale je třeba, abychom se v našem výboru drž- drželi mandátu a abychom se soustředili na naše kompetence a nerozšiřovali příliš toto stanovisko, které by tím bylo zajímavější, ale skutečně bychom se měli omezit a nerozšiřovat to příliš. Je důležité vyslat jasný signál co je pro nás důležité. A některé pozměňovací návrhy jsou příliš eh, vágní a odkazují na příliš mnoho dalších otázek, které by vyžadovaly větší reflexi, větší prostor. Myslím, že bychom měli vyslat zcela konkrétní sdělení výboru AFED, pokud je o naše promoci, co se týče migrace, azylu a přesídlení. A to je klíčové. Naším úkolem je předložit stručné stanovisko a neměli bychom to příliš rozvádět. Proto eh, chci upozornit na setkání stínových zpravodajů zítra a věřím, že se nám podaří zpracovat udržitelné kompromisy. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Jakolíno. Grazie, Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a budu opravdu velmi stručný. Já sdílím to, co řekly moje předřečnice, paní Nedelčevá a paní Wikström. Tady musíme být opravdu velmi struční a musíme vyslat zcela jasné a jednoznačné poselství. To znamená, že i přistěhovalci musí respektovat určité povinnosti. A co se týče přistěhovalecké politiky, tak ta se musí ubírat jasným, jediným, jednotným směrem. Jde tady o to, abychom zajistili sociální rovnoprávnost v první řadě. Je pravdou, že nevím nebo nejsem si zcela jistý, zdali opatření eh, k těmto evropským fondům jsou opravdu ideální. Nicméně je zcela jasné, že Evropa se musí nějakým způsobem k této situaci postavit, musí být solidární k legálním přistěhovalcům v kontrastu k těm nelegálním eh, přistěhovalcům. To znamená, že musí respektovat bilaterální dohody, obchodní rámcové dohody, které zcela jasně určují povinnosti třetích států v rámci policejní spolupráce, která je zcela nezbytná proto, aby abychom zajistili právě to, o čem se hovoří v definici. V definici, která eh, dělá rozdíl mezi uprchlíky a hospodářskými migranty. A také definice, které najdeme eh, v readmisních dohodách a v dalších eh, směrnicích. Takže to je, myslím si, jak si to gro tohoto dokumentu. Musíme samozřejmě ale dodržovat lidská práva a to v každém případě. Děkuji, já budu velmi stručný. Nejdříve chci poděkovat s pravodaji a chci poděkovat za spolupráci všem kolegům. A vzhledem k tomu, že zítra bude setkání stínových, tak se omezím na obecné poznámky. Myslím, že se všichni shodneme, že toto téma je výsostně důležité a jsme skutečně v citlivé situaci. Proč? Na jedné straně Evropská unie a evropští občané čelí ekonomické krizi, pocitu ohrožení, který plyne z ekonomické krize a jevům rostoucí xenofobie. A to je také některými politicky využíváno. Na druhé straně v našem sousedství nastávají významné změny, ať už je to na Balkánu, Střední Asie, na Kavkaze a zejména v Severní Africe a v arabském světě. A to dává Evropě, Evropské unii sehrávat rostoucí úlohu ve vlastním sousedství a ve vlastním regionu. A dovolím si říci, že bychom Evropská unie měla vidět své kroky ve svém regionu jako investici pro budoucnost. Například pečlivá politika migrace v současnosti zamezí obrovským problémům pro Evropu v budoucnosti. Kdo pochybí o tom, že Evropa bude čelit masivním migračním tokům, které by nemusely být v budoucnosti pod kontrol, pokud nepodnikneme příslušné kroky. Já přicházím z Řecka, ze země, která má konkrétní zkušenosti v tomto směru. Tedy citlivá rovnováha musí být zachována, protože evropští občané se cítí ohroženi a jsou citliví vůči populismu v tomto směru. Takže doufám, že budeme moci kvalitně spolupracovat s dalšími skupinami a těším se na naše setkání zítra. Díky. Nyní pan Trianta Filides. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s kolegy, co se týče významu této zprávy. Stejně jak již bylo řečeno v souvislosti s tou současnou situací a s arabským jarem. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce Flotr za její skvělou práci. Samozřejmě, že tady jsme jaksi omezeni okolnostmi, protože je velmi těžké samozřejmě zmínit všechny aspekty evropské politiky sousedství a udělat to všechno na jedné stránce, to je opravdová výzva. Co se týče těch pozměňovacích návrhů naší skupiny, my se snažíme samozřejmě držet se toho přístupu nebo postoje zpravodajky, ale poté ještě zdůrazněme určité zcela zásadní body. Komise tvrdí, že se rozhodla jaksi pozměnit svůj přístup k evropské politice sousedství a že se bude zaměřovat hodně na princip jaksi rovnosti. Nicméně my chceme říci, že nové návrhy Evropské komise stále vycházejí nebo zakládají se na logice, pro kterou je velmi důležitá pomoc společně s povinnostmi nebo závazky té dané země v oblasti boje proti nelegálnímu přistěhovalectví. To znamená, že tady existují dohody, dohody o navracení, které ale bohužel velmi často vedou k porušování lidských práv. A toto jsou tedy naše pozměňovací návrhy. A konečně pan Bronz když je zde vyjádřen souhlas s bojem v demokracii na jižním břehu Sromoří a já souhlasím s tímto pocitem bez zbytku, také hovoří o právu na mobilitu jako lidském právu, za které stojí za to bojovat. Kladu si otázku, proč proč je třeba takového nebezpečí a ztrát životu při osvobozování a boji za svobodu, pokud Tedy jediné právo, které je následně uplatněno, je právo na emigraci. Zneužitím eh, vízové liberalice, anebo jako uprchlíci, kteří eh, prchají před mírem a demokracií. Děkuji. Děkuji. Máte slovo, paní Flotre. Děkuji, děkuji za celou řadu poznámek, které nejdou všechny stejným směrem, ale vidím, že se rýsuje žádoucí okruh. Co se týče formátu, na tom se shodneme, bude třeba prořezat eh, houští pozměňovacích návrhů a snažit se to zacílit více. Pro mě je to ve znamení nového přístupu k právu na mobilitu je to právo posvěcené mezinárodními umluvami, existuje uznané právo každé lidské bytosti opustit kteroukoliv zemi. To je posvěcená zásada. Nebudeme tu bojovat eh, právními nástroji, ale to, co chceme obnovit eh, v jednotlivých partnerstvích, je právě toto. Myslím, že nejde o snahu dosáhnout s novými demokratickými vládami redegociovat co nejkratší době služby hlídačů, které, kteří byli tedy v této roli příliš dlouho z pověření Evropské unie a to vykonávali diktátoři na jihu Evropy. Chceme, aby tyto demokratické společnosti byli schopni vlastně rozšířit naše vztahy a naši výměnu. A to budeme mít na paměti zítra při jednání středových zpravodajů a já vám předám eh, kompromisní návrhy, které se stanou základem pro naši diskusi zítra. A vezmeme v úvahu samozřejmě rozpravu, která zde právě proběhla. Děkuji. Ještě jednou děkuji, paní Flotha. A nyní je na čase vyhlásit, že setkání s pravdou se stěnovými nad kompromisní návrhy bude a hlasování bude 17. října ve výboru Libe, tak si to poznamenejte. A toť vše, co se týče bodů před plánovaným hlasováním. Nastane elektronické hlasování u prekursorů. Zpravodaj pan Mulder. Většina členů výboru má naplánováno hlasování v 11 hodin, takže uděláme si přestávku 10 minut a začneme hlasovat přesně v 11. A ti z vás, kteří nemají u sebe hlasovací karty, vyšlete posly pro tyto karty, budete je při hlasování potřebovat i při dalším společném jednání, při společném hlasování s výborem pro práva žen, které se bude konat následně o evropském ochraném příkazu.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

Naja,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 Vážení kolegové, tak prosím zaujměte svá místa. Je přesně jedenáct, takže bychom měli začít. Prosím, zkontrolujte si, že každý z nás má svou elektronickou kartu v hlasovacím zařízení správně zasunutou a můžeme začít. Takže máme bod 12, hlasování o návrhu zprávy zpravodaje pana Muldera. E, týká se značení a používání prekurzorů výbušnin měl eh, orientační hlasování, proběhne orientační hlasování o pozměňovacích návrzích. Pane Demeru, už jste někoho poslal pro vaší kartu, budu ji mít za chvíli. Ale v tuto chvíli bych vás poprosil, pokud tedy tu kartu mi nedonesou včas, mohl bych eh, hlasovat rukou, prosím. Dobrá, tudíž budeme zohledňovat tento hlas skupiny EPP. If everybody's ready, we're getting started. Tak jestli jste všichni připraveni, začneme pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22 je stažen. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 35, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 36, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 37, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. 39. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 41. kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 42. Pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 43. Pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 44 pro, proti, držel se, zamítnut. Dobře, tak si to zkontrolujeme elektronickým hlasováním. O pozměňovacím návrhu 44 zahajuji hlasování. Je to pozměňovací návrh 44, hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 2, kde je pro? Proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 52 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 53 pro, omlouvám se, jo, tady jsem myslel, že to odpadá, je to 49, 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní se vracíme k pozměňovacímu návrhu 53 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. E, návrh 2 neodpadl, čili o něm budeme hlasovat. Návrh 2 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 56 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o návrhu 56. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 27 pro, 15 proti, návrh byl přijat. Návrh 3, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 57 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, Návrh byl přijat. Druhá část byla stažená. 58, kde je pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl přijat. 59 pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl přijat. Návrh 60 ve třech částech. První část, kde je pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl přijat. Druhá byla stažená. A třetí část, kde je pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl přijat. Návrh 61 pro? proti, zdržel se, návrh byl přijat. 63 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 64 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 66, kde pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 67, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. A nyní návrh 4, kde je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. 69 pro, proti, držel se zamítnuto, 70 pro, proti, přijato. Návrh 5 pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. 71 odpadá. Návrh 6 a 72 jsou identické. Kde je pro? Proti. Zdržel se. Návrh byl přijat. Návrhy 7 a 73 identické. Kde je pro? Proti. Zdržel se. Návrh byl přijat. 8 a 74 to tež, Kde je pro? Proti. Zdržel se. Návrh byl přijat. 76. kde je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Eh, preambule, návrh 9, kdo je pro? Proti? zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. Já jsem tady viděl, jak hlasujete dvojmo. Ano, bylo to jasně přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 12 pro, proti, zdrželi se, návrh přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, návrh přijat. 15 je stažená, ústní pozměňovací návrh k bodu 7, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 16, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 1 k bodu 13 preambule, čili a návrh 19 tady vidím je ve dvou částech. První část byla stažená, takže budeme hlasovat o druhé části, kde je pro, proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. A návrh 20, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování o celém dokumentu elektronicky. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 47 pro, 1 proti, návrh byl přijat. Děkujeme, pane Moldere. Thank you. Don't miss the elect- Takže Eh, ještě budeme později hlasovat na společném zasedání LibFM, e takže si karty zatím nechte u sebe, pan Kirchhoff. Eh, můžu poprosit, pane předsedo, eh, mohl byste požádat někoho, kdo organizuje tady, kdo nařizuje hodiny, aby je nařídil, protože tady jsem šel kolem celé budovy a 10.59 už Eh, hodiny ukazovaly 11.6 eh, a ono to je problém, když hodiny v budově nejsou synchronizované, potom někdy zmeškám hlasování a někteří přišli ještě po mně. Já jsem tady byl včas, pane předsedo, a rád bych, aby tedy byly hodiny nařízeny synchronně v celé budově. To je, ano, to je téma. Já jsem se snažil, jak nejlépe jsem mohl, abych dodržel čas a dokonce jsem udělal desetiminutovou pauzu, protože předchozí bod jsme dokončili deset minut napřed a já jsem schválně udělal desetiminutovou pauzu právě proto, abychom začali přesně úderem 11. hodiny. A tady na těch hodinách bylo opravdu 11 přesně. Tyto hodiny jsou možná eh, tou pozdě nebo brzo, ale opravdu hodiny by měly jít na čas, abychom se nevy, nevraceli stále k problému načasování v našem výboru. Takže nyní se přesuneme k dalšímu bodu. For, we having now, we having now... A nyní budeme mít společnou rozpravu o asilovém balíčku. A ve 12 hodin budeme, to tady máme 40 minut, a ve 12 hodin bude pokra- společná schůze s výborem FEM a tehdy budeme zase hlasovat elektronicky. Ale nyní probíhá společná rozprava o bodu číslo 5 a bodu 13. Společná rozprava o, o balíčku týkajícího se azylu. Aha. Máme tady ještě jeden problém s načasováním. Před, polské předsednictví bude mít prezentaci, pan ministr byl na programu, pak se omluvil a zaslal eh, dvojku svého rezortu, státního tajemníka. Pro asilovou problematiku pana Piotra Stašanskise ale bylo mi řečeno, že on je teď na cestě z letiště. Takže zase máme problém s časovým plánem. I mean, we, we should get started with his... Takže my bychom měli začít jeho prezentací. A takže bychom asi měli udělat další pauzu tak aby on stihnul dorazit. Takže pojďme si dát desetiminutovou pauzu. No, no, no. Maybe, maybe, maybe we could use our time. Nebo bychom mohli čas využít tak, že bychom změnili pořadí. Uh <laughs> jednotlivých faktorů, aniž bychom změnili rovnici. Paní Guillaume by mohla třeba začít a mohli bychom vyslechnout nejprve ji a potom bychom dali slovo státnímu tajemníkovi pro azyl eh, panu Stašekisovi. A paní Guillaume, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Předáváte mi slovo a abyste vyplnil čas, než dorazí státní tajemník, za to vám děkuji. Ale já jsem spíše chtěla postupovat opačně, protože se mi zdálo, že čas věnovaný dvěma rozpravám po sobě, tedy nejdříve státní tajemník měl vyhodnotit jednání obecně o azylovém balíčku a potom tedy přejít k první výměn názoru o procesní směrnici, ta doba byla poměrně krátká. Tak se ráda podvolím této funkci výplně. Co se týče procesní části směrnice, a chci upřesnit, že ta, ty informace, které nám budou sděleny, jsou důležité a možná umožní postoupit v této diskusi rychleji, tak, abychom dodrželi harmonogram a termín pro rok 2012. Takže si dovolím, až dorazí pan státní tajemník, promluvím k obecně k balíčku. Mám některé návrhy v tomto směru a vrátím se tedy k výměně názoru o procesní směrnici což je důležitá složka tohoto balíčku. Jak určitě víte, došlo k předložení ze strany komise nového návrhu. Měli jsme možnost spolu se stínovými zpravodaji položit komisi některé otázky. A pokud jde o jádro věci, chtěla bych naznačit některé otázky. Samozřejmě vyjádřit uznání komisi za odvedenou práci ve snaze o dosažení složité rovnováhy, která bere v úvahu meze parlamentu, ale kde jsou také naznačeny body, kde je možná flexibilita směrem k členským státům. Pružnost je jedna věc, ale nemělo by to být kontraproduktivní, pokud je cílem harmonizace. A to je cíl, který společně sledujeme. Pozitiva jsou četná, zmíním jenom některá. V této směrnici nejdříve chci říci, že skutečně hovoříme o vytvoření společných postupů, to je potvrzeno a nejde o nějaké minimální normy. Je to společný postup podle smlouvy. Takže je třeba se držet právě této otázky. Pozitivní je i snaha o uvedení do souladu evropských norm s judikaturou obou soudů. Pozitivní je vyjasnění vůči úřadům, které stanovují příslušné podmínky, co se týče odborné přípravy pracovníků, přijímání obětí mučení a obě, osob zranitelných. Pozitivní je odkaz na stanovení specifických potřeb. Tady odkazujeme na směrnici o přijímání. Tedy některé věci jdou správným směrem. Kromě toho některé věci nejsou převzaty oproti předcházejícím bodům. Co se týče nespokojenosti, zmíním snad jenom dvě věci. První se týká spružení pravidel pro členské státy, když čelí vysokému počtu žádostí současně, což je popsáno jako nepřiměřený tlak. Je třeba tento tlak posoudit, posoudit ten vysoký počet občanů třetích zemí, kteří žádají o azyl současně, to je uvedeno v článku, a také vlastně od jakého počtu máme za to, že jde o tento nepřiměřený tlak, tak jak je uvedeno na, jiný, na jiném místě, což by vlastně umožnilo výjimku z obecného pravidla. Tedy to jsou otázky, které máme a tam hrozí, že by národní praxe se od toho velmi odlišovala. Druhý důvod nespokojenosti zrušení povinnosti dodržovat šestiměsíční lhůtu pro rozhodnutí, protože je uvedeno v článku 31, v některých zemích situace nejistá a tato nejistá situace by měla být pouze dočasná v zemi původu. Samozřejmě řada případů by mohla spadat do této kategorie a je tu velké riziko tedy nejistoty a žadatelé o mezinárodní ochranu by byli v očekávání, může to vyvolat i náklady a já jsem zatím vyrozuměla že členské státy, a to my sdílíme, spíše stojí o zkrácení lhůt, aby to nevyvolalo velké náklady. Tedy několik důvodů nespokojenosti, o kterých můžeme jednat. Co se týče postupu, chci to říct jasně, myslím, že bychom se měli snažit eh, ohlásit co nejrychleji, pokud je o jednání o procesní směrnici. Tedy ten návrh byl poměrně pozitivně přijat členskými státy, uznávají tyto obavy ze strany Evropského parlamentu a věřím, že v tomto směru bude možné velmi rychle zaznamenat body, kde můžeme postoupit dále a bude možné dospět k dohodě o této procesní směrnici. Děkuji mnohokrát, paní Guillaume. Vy jste vyplnila velmi efektivně a výmluvně toto vakuum a nyní vyslechneme komisi. Myslím, že pan Gan je zde. Seznámí nás s názorem Evropské komise a potom vyslechneme státního tajemníka za polské předsednictví, který již dorazil. Paní Gán, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, aby předsednictví mělo možnost zahájit diskusi s vaším výborem. Děkuji paní Guillaume za zjištění o snaze komise abychom skrze tento náv- změněný návrh procesní směrnice pro azyl, kterou je třeba posuzovat paralelně s eh, předpisy pro přijímání žadatelů o azyl, kdy je možné tedy odblokovat eh, jednání o azylovém balíčku, abychom dospěli k cíli v roce 2012. Domnívám se, že díky stanovisku Evropského parlamentu z letošního jara komise nalezla určitou rovnováhu, tedy správnou rovnováhu mezi efektivitou a spravedlivostí systému. A já jsem vyslechla kritiku paní Guillaume u těch bodů, kde panuje nespokojenost. Je možné o tom podrobně jednat, ale myslím, že ty hlavní výzvy budou zabývat se obecnou rovnováhou, obecnou vyvážeností e, ve směrnici a vzít v úvahu potíže, o kterých hovoří členské státy při projednávání první verze procesní směrnici. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů parlamentu, které byly převzaty v tomto návrhu, které byly zapracovány do návrhu, zejména otázka vyjasnění právní pomoci a nejasnost, co se týče úrovně první instance a odvolací úrovně. To bylo vzato v úvahu komisí, jak už jste řekla, potřeby zranitelných osob či vzetí v úvahu otázky sexuální orientace a pohlaví. Také jsme vzali v úvahu požadavky parlamentu, co se týče důvodu pro urychlení řízení. Ještě vysvětlení týkající se důležitého pozemcového návrhu parlamentu, který nebyl zohledněn komisí. Týká se to pozměňovacích návrhů o konceptu bezpečné země. Jsme citliví zájmům parlamentu. Ne, nedošlo k aktualizaci seznamu bezpečných zemí, ale domníváme se, že zatím nenazrála doba a měli bychom dát možnost eh, kanceláři pro podporu azylu, aby dokončila analýzu zemích původu. Co se týče konvergence a společných zpráv, které by měly provést. A až eh, tento úřad dokončí tuto evropskou analýzu a bude schopen tedy tuto otázku podrobně analyzovat. K této otázce se vrátíme v rámci evropské harmonizace. A mezi tím komise se zavazuje, že bude pravidelně zkoumat na radě a v parlamentu aplikaci těchto konceptů členskými státy. Tolik stručně reakce Evropské komise. Jo, madame Gan. Takže vám děkujeme, <clears throat> paní Gan, za vaši prezentaci jménem komise. Děkujeme také paní Guillaume a připomínám, že ještě proběhne rozprava na eh, téma této zprávy paní Gio minimálních norem v 11. října, čili tehdy bude ještě další příležitost o tom pohovořit. Ale nyní máme tady státního tajemníka pro azyl, pana Stašanského, kterého tímto vítám co nejsrdečněji na zasedání výboru Libe. On tady zastupuje pana ministra Millera. Přichází z fóra o, o Balkánu, eh, které se nyní jednalo v bývalé ve firm. A takže jo, vítáme a e, dávám mu slovo, aby přednesl svoji prezentaci za polské předsednictví. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie za... Dziękuję, dámy a pánové. Rád bych v první řadě všem poděkoval za vaše pozvání. A jménem předsednictví bych vás rád informoval o tom, v jaké situaci se nachází azylový balíček. A také chceme hovořit o tom, jaká jsou naše očekávání v souvislosti s druhou částí polského předsednictví. Společný azylový systém a zakončení práce v této druhé fázi, jsou vlastně priority polského předsednictví. Je to také jeden z předpokladů, o kterém hovořil o kterém hovořil polské předsednictví. Víte, že tento balíček má pět částí. Je to směrnice o kvalifikacích, to znamená, že to je také ta část, která je nejblíže odsouhlasení a to odsouhlasení teď nezávisí na debatě o obsahu. Jde v podstatě o jaksi poslední fázi odsouhlasení. Dále, co se týče dublinského nařízení. Zde polské předsednictví od samého začátku, od eh, neformální eh, rady, která se odehrála v červnu tohoto roku v sobotu, tak tady v podstatě očekáváme, že tento dokument nebo ta jednání s ohledem na tento dokument budou brzy ukončena. My jsme jednali se všemi členskými státy a snažili jsme se tento dokument, jak, nebo u tohoto dokumentu samozřejmě co nejvíce pokročit. Samozřejmě, že jsme chtěli, aby po té dlouhé pauze eh, hned okamžitě pokračovala práce na tomto dokumentu a pokud by ta práce nepokračovala tak, jak my si myslíme, tak eh, to odsouhlasení do konce roku je ohroženo. Po formální eh, radě, která se konala v září, eh, radě, na které se hovořilo o mechanismech, mechanismech, které by mohly být součástí tohoto dokumentu, to znamená systém včasného varování a také systém upozornění na, eh, hro, na přistěhovalecké hrozby. Tady nicméně vidíme, že spousta členských států není připravená na přijetí velkého množství eh, přistěhovalců. Také nevíme, jak by měly fungovat ty transfery. Většina ministrů odsouhlasila tu první část nebo ten první mechanismus, nicméně většina se neschodla na té druhé části. Je pravda, že v některých z příspěvků se hovořilo o možnosti počítat se systémem, který by vycházel z dublinského nařízení anebo z jiných právních eh, dokumentů. A jaký byl výsledek tohoto jednání? Předsednictví připravilo další kompromisní návrh, který obsahoval různé kompromisní návrhy a já doufám, že tento dokument v průběhu tohoto týdne obdrží všechny členské státy. Pokud tedy členské státy tento dokument obdrží, tak obsah těchto dokumentů v podstatě obdrží všichni od pana ministra Müllera 12. října. Chtěl jsem říci, že opravdu pokroč, nebo jsme zásadně pokročili eh, v souvislosti s návrhy směrnice, o kterých se hovořilo 1. června. Za předsednictví mohu říci, že naše pracovní skupina je opravdu velmi velká, tedy ta skupina, která sleduje vývoj těchto legislativních návrhů a doufáme, že se ještě za polského předsednictví tyto dokumenty opravdu zásadně eh, rozvinou a že se posuneme vpřed. V rámci první pracovní skupiny se nám již podařilo dosáhnout kompromisu Byly to, byla to jaksi první jednání této pracovní skupiny a já bych eh, řekl, že návrhy eh, jak si narazily na, na souhlas nebo byly odsouhlaseny většinou členských států. Bude se tedy hovořit o této směrnici a po jednání s KIFy v říjnu očekáváme, že budeme moci hovořit o více politických otázkách a ne o těch technických otázkách. A 19. října pracovní skupina pro azyl se bude zabývat otázkou toho, jaká situace tedy existuje v jednotlivých členských státech, jaká jsou jejich očekávání a do jaké míry může Evropská komise na tato očekávání odpovědět. Doufám, že dojde k souladu a k dohodě mezi členskými státy, co se týče tedy této směrnice o přijímání. V souvislosti s pokrokem pokrokem, který jsme zaznamenali za polského předsednictví, doufáme, že i tady dosáhneme pokroku. Co se týče této, eh, jaksi této směrnice o přijímání, tak se odehrála eh, čtyři jednání pracovní skupiny, to znamená, že došlo k prvnímu čtení této směrnice. Eh, připomínek bylo velmi mnoho, co se týče obsahu a v tuto chvíli vám mohu říci, že máme přibližně 100 výhrad s ohledem na obsah této směrnice. Také vám mohu říci, že hned po ukončení prvního čtení jsme připravili kompromisní návrh, který obsahuje prvky, u kterých si myslíme, že bude velmi jednoduché dosáhnout kompromisu. Zítra se odehraje druhé jednání pracovní skupiny pro azylové otázky a budeme se bavit právě o těchto kompromisních návrzích vypracovaných eh, předsednictvím. Příští týden se odehraje schůzka s našimi ministry a náš ministr se bude snažit odhadnout, do jaké míry bude možné dosáhnout kompromisu. Co se týče těch hlavních výhrad nebo těch těch hlavních eh, bodů, eh, ke kterým se vyjadřovaly členské státy. Tak ty se týkaly směrnice o zatýkání, eh, problém zrychleného postupu, to znamená, jak splnit ty specifické potřeby, jak se bude postupovat následovně a jakým způsobem se bude řešit ten eh, problém toho, eh, jak si zefektivnění tohoto systému, protože ten systém musí být eh, efektivní. To jsou tedy ty nejdůležitější body. My jsme se samozřejmě již vrhli do práce v souvislosti s těmito dokumenty. Spolupracujeme velmi úzce s dánským předsednictvím tak, abychom jaksi mohli co nejlépe následovat nebo sledovat práci na těchto dokumentech. Samozřejmě, že počítáme se spoluprácí s Evropským parlamentem prostřednictvím kontaktní skupiny. Hovořili jsme o tom již v sobotu a doufáme tedy, že ta spolupráce nám také umožní zrychlit náš postup při vypracovávání a pozměňování těchto dokumentů. Doufáme, že budeme moci tedy pokryčit co nejvíce v rámci polského předsednictví. Děkuji. Děkujeme vám. Eh, za prezentaci jménem polského předsednictví a nyní zahajuji diskusi. Možná bychom se mohli vrátit k paní Guillaume, eh, která by nám mohla okomentovat tuto zprávu. Prosím, máte slovo, jestli chcete. Ano, ano, chci, pane předsedo, děkuji. Já bych se zmínila o třech věcech, které uvedl pan státní tajemník. První, a to musíme uznat, eh, se týká velkých problémů, to není nic nového, ale je dobré to připomenout. E, někdy v souvislosti s takovým tím obecným, obecnou nedůvěrou e, přistěhovalců na evropském území, takže my bychom měli ponechat azylu určité specifikum a neslepovat, nespojovat to s jinými otázkami, které jde opravdu o dlouhodobý e, náhled na tyto Eh, procesy a neměli bychom do toho vnášet nějaké dočasné křeče, jakkoliv jsou důležité pro to, aby abychom eh, neměli, nebo který, eh, aby náš režim nebyl, ten asilový režim nebyl pouze jakýmsi sumou národních eh, systémů. To, to je, myslím, důležité mít stále na paměti. Moje druhá otázka se týká asilového balíčku obecně. Vy jste to tam zmínil. Uvedl jste probíhající diskuze s těmi pozitivními aspekty, jako obvykle, a i těmi méně eh, povzbudivými a eh, s návrhy polského předsednictví, návrhy eh, mechanismů v případě naléhavých situací. Já nevím, o jakou terminologii se jedná, nebo to včasné varování a mechanismu hodnocení to jsou důležité návrhy zaměřené na to fungování, ale je potřeba, aby tyto návrhy neučinily ty, ten systém ještě složitější, protože ten systém je už tak plný různých úskalí, ale aby to jaksi zajistilo určitou eh, plynulost a podobnost v atilovém systému. Čili proto, abychom nalezli co nejharmonizovanější a nejzdílenější řešení. Tedy to je to, to, to bychom si tedy přáli návrhy, které půjdou ku předu, které povedou k harmonizaci, ke sdílení a k splavnění celého systému, tak aby to bylo také prospěšné pro všechny, eh, veškerou legislativu. Další otázka týkající se toho eh, deadlineu 2012 eh, oceňuji, že se polské předsednictví rozhodlo pustit do toho problému, aby se ty legislativní texty z, jak si vyvíjeli k lepšímu, jak co se týče vlastní mechanismu toho pokroku v jednání proto aby tedy došlo k pokroku těch dokumentů, jak jsem říkala při svém předchozím vystoupení, je e, samozřejmě cílem parlamentu co nejrychleji dosáhnout dohody, e, která bude vyvážená z institucionálního hlediska. Takže tolik moje poznámky. Děkuji paní Guillaume. Paní Holmajer. Herr Vorsitzender, Pane předsedo, pane státní tajemníku, dámy a pánové, v první řadě bych ráda srdečně poděkovala polskému předsednictví za jejich opravdu velmi obdivuhodné snahy. Snaží se odblokovat eh, jak si určité právní dokumenty, snaží se u nich dosáhnout pokroku a doufám, že se jim opravdu podaří dosáhnout harmonizovaného evropského azylového balíčku. Co se týče směrnice o azylovém postupu, tak já tady vnímám velmi pozitivně to, že Evropská komise, co se týče tedy toho právního poradenství, tak Evropská komise se velmi přiblížila jaksi názoru Evropského parlamentu a členských států. Tady se jedná také o ochranu jaksi dokumentů, a a e, Jedná se také o ty jak si očividně podezřelé dokumenty. Já si myslím, že tady Evropská komise se velmi přiblížila našemu názoru. Dále, co se týče e, toho jaksi nelegálního objevení, to znamená těch promlčených nebo těch velmi dlouho nevyřešených azylových eh, žádostí, tak i tady se Evropská komise přiblížila názoru členských států i Evropského parlamentu. To mě velmi těší. Nicméně stále tady existuje ještě několik problémů, o kterých musíme hovořit, protože všichni souhlasíme s tím, že musíme samozřejmě zajistit rychlý a konsekventní postup a to samozřejmě um, na pomoc těch, který, kteří jsou opravdu uprchlíky. A pokud eh, ten uprchlík je opravdovým uprchlíkem, tak samozřejmě bude poskytovat informace o svém stavu co nejrychleji. Nicméně je to tady to trošičku problematické na pozadí toho, že úřady členských států mají příliš málo možností, jak eh, přijít jaksi na to zneužití, protože v některých případech samozřejmě eh, dochází k tomu, že eh, se tento systém zneužívá k tomu, aby byl prodlouži, aby bylo prodlouženo jejich povolení k pobytu a tady si myslím, že tedy musíme nějakým způsobem zabraňovat zneužívání. Dále další e, problémy. Ve chvíli, kdy v podstatě si někdo zažádá o právní opravný prostředek, tak se tím automaticky v podstatě e, prodlouží jeho po, pobyt. Ve chvíli, kdy ale ty, ta právní pomoc byla poskytnuta eh, mm, bez smyslu, to znamená, že se přijde na to zneužití tohoto postupu, tak by soudy měly mít eh, tu možnost zabránit a pozastavit právo na pobyt. My bohužel právě s tímto zneužíváním jsme měli velmi mnoho eh, zkušeností, to znamená, že byly využívány opravné prostředky pouze za účelem prodloužení jaksi té, toho práva na pobyt a proto musíme opravdu nějakým způsobem zajistit, aby tady ty právní opravné prostředky nebyly zneužívány, aby se proti tomu mohly úřady a soudy bránit. Za druhé, co se týče zrychlení postupu, tak my samozřejmě chceme rychlejší postupy, ano, ale rychlejší postupy také znamenají, že u e, případů zneužití musíme mít možnost co nejrychleji reagovat. To znamená, že ve chvíli, kdy je podána žádost, která je odůvodněná, tak samozřejmě je třeba k ní přistupovat velmi aktivně, individuálně a v zájmu uprchlíka. Ve chvíli ale, kdy vidíme, že ta žádost e, je jaksi účelová, jde o zneužití, tak musíme být také schopni schopni reagovat. To znamená, že tady může dojít k opakovanému podání žádosti na podruhé, na potřetí a tady dochází jaksi ke zbytečnému prodlužování. A toto je velký problém pro státy, kteří e, jsou v podstatě neustále vystavováni velkému počtu žádostí o azyl. A to samozřejmě je spojeno i s velmi vysokými finančními náklady. To znamená, že tady bychom měli být schopni hovořit o tom ve chvíli, kdy hovoříme o rychlém postupu, tak tak eh, je třeba hovořit také o porušení jaksi základních povinností. To znamená, že ve chvíli, kdy někdo eh, odmítá spolupracovat, tak by mělo být eh, zajištěno, že úřady budou moci Eh, jak si jednat zrychleně. Co se týče soudního řízení, ve chvíli, kdy eh, ty jaksi přistěhovalci Eh, přijeli se sfalšovanými dokumenty anebo nemají e, kompletní dokumenty, tak e, musí, tak samozřejmě tady vzniká spousta otázek, ale velmi často v podstatě dochází e, k případům toho, že velmi často e, jsou v podstatě velmi často dochází k tomu, že ti lidé se snaží zničit své osobní dokumenty, snaží se dostat do země, kde se cítí bezpečně a bez dokumentů pouze vyžadují prodloužení eh, práva na pobyt. A to samozřejmě způsobuje spousta, spoustu problémů členským státům a to je třeba zohlednit. A jako poslední téma chci zmínit lidi se specifickými potřebami stejně jak o tom hovořila paní Guillaume, tak tady potřebujeme samozřejmě individuální e, postupy, ale nemůžeme tady automatizovat pouze jednoduše, jednoduché přiřazení k určité kategorii, protože tady eh, může jít eh, o člověka, který ve 62 z důvodu jeho jaksi fyzické, psychické křehkosti eh, mm, se dostal do situace, která je jaksi velmi složitá, ale to, bude se to tedy aplikovat na lidi, kteří mají stejný problém, ale nespadají do té stejné věkové skupiny. To znamená, že tady to jsou témata, o kterých je třeba ještě velmi konkrétně hovořit. A ještě jeden námět k zamyšlení. O tom jsme také hovořili. Tady jde o ta interview a o lidi, kteří eh, tyto rozhovory provádějí. Co se týče té psychologické zátěže, která eh, vlastně leží na lidech, kteří provádějí rozhovory s uprchlíky, ta zátěž je opravdu neuvěřitelně vysoká a měli bychom z toho důvodu tyto lidi podporovat. A je pravda, že lidé, kteří provádějí tato interview, jsou dlouhodobě vystaveni velké zátěži a velmi často dochází k tomu, že tuto práci nemohou vykonávat velmi dlouho, protože jednoduše jsou přetíženi, to znamená, že potřebují pomoc. Dále, co se týče eh, eh, těch zpráv JASO, eh, protože to jsou eh, zprávy, které jsou vypracovávány ve spolupráci s členskými státy a se, s organizací OSN pro uprchlíky. Takže tady si myslím, že bychom mohli přemýšlet o vypracovávání eh, eh, seznamu, seznamu třetích zemí, která by, který by mohl pomoci právě této skupině ASO. Děkuji, pan Triatifilides a poté paní Fixstrom. Jenom uh, technická. Budeme mít omezenou eh, dobu uh, na vystoupení v rámci rozpravě, nebo můžeme mít i dlouhá vystoupení? Protože určitě nakonec ta diskuse skončí tak, že někteří z nás budou mít už jenom 20 vteřin na vystoupení. To nestačí. Ano, ostatně samozřejmě nikdy jsme neměli eh, opravdu neomezenou řečnickou dobu. Nikdy není neomezená. Jde o to, že máme na programu hlasování s výborem FEM ve 12 hodin v poledne, čili ještě nám zbývá 15 minut, 10-15 minut, ale ještě stále někteří členové, včetně vás, paní poslankyně, kteří se hlásí do diskuze, takže se pokusíme to skombinovat a že budeme flexibilní. Viděli jste to po celou dobu, tak abychom eh, respektovali vůli lidí vystoupit, ale bylo by potřeba, abyste sami sebe omezili ve svých vystoupeních vzhledem k eh, našemu programu. Paní Guillaume, promiňte, pane předsedo, ale když jsme hovořili, když jsme čekali na pana tajemníku, Eh, tak jsem hovořila o konkrétním dokumentu, který je teď na pořadu jednání. Teď se mi zdá, že diskutujeme obecně, my jsme tady vyslechli pana tajemníka, o asilovém balíčku jako celku. Jestli se tady nepletu, tak se teď jedná o obecnou debatu a nebude se zacházet do podrobností jednoho konkrétního dokumentu. Je to tak, nebo se pletu? Eh, pan státní tajemník si určitě zaznamenal vaše poznámky, nicméně ještě tady mám přihlášené tři poslance a pak vrátím slovo státnímu tajemníkovi. Ale také, kdy vidím paní Keller, chcete také se přihlásit do diskuze? Ano, takže čtyři. Takže prosím, paní Tentafilides, prosím, ale omezte se, pokud možno, vzhledem k tomu, že ve 12 budeme hlasovat. Uh, chairman. Nebojte se, pane předsedo, nebudu hovořit déle než minutu a 30 vteřin. Omezím se na jeden komentář eh, ze strany předsednictví. Především děkuji předsednictví eh, za tu situaci, kterou nám tady popsali, co se týče směrnice, regulace a tak dále. Ale Chtěl bych zdůraznit jeden bod týkající se hodnotících mechanismů systému včasného varování, kde předsednictví zdá se navrhuje, aby bylo dvojí, dvojí regulace a já si myslím, že to je chybné. Já bych byl radši, kdyby ve všech směrnicích, především ve procedurálních směrnicích, potřebujeme spíš než dvojí regulaci týkající se Eh, především zaměření na problematiku transferů? Dobrá. Paní Fajon? Hvala lepa, predsedující. Um, ehm, iskoristili... Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda využila tuto příležitost, že je že tu tedy pan Stakančev a hovořil o o ochrydu a tady hovoříme o zneužívání těchto postupů ze strany občanů, kteří v podstatě se snaží využít tuto bezvízovou možnost, protože tady máme žádosti o azyl z Bosny a Hercegoviny a máme také další občany, kteří se snaží získat azyl ve skandinávských zemích. A proto je velmi důležité si uvědomit, proč je třeba tato, tyto asilové eh, postupy sjednotit, protože tito občané využívají státy, kde ty postupy jsou možná velkorysejší, eh, kde ty postupy trvají déle a kde mohou najít lepší životní podmínky. A z toho důvodu jde tady o to, abychom se zamysleli nad tím, jaká opatření je třeba přijmout, abychom tomuto zneužívání zabránili. Dále by mě velmi zajímalo, zda by bylo možné chránit vnější hranice, například v této části Maďarska, tak, abychom se vyhnuli tokům těchto nelegálních migrantů a nesmíme zapomenout také na lidi ze Severní Afriky. Tak, paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě ráda poděkovala polskému předsednictví. Ráda bych také vyjádřila respekt Polsku, protože Polsko již nemůže být, eh, Polsko nemůže být vnímáno jako nový členský stát, ale jako velmi velký, důležitý členský stát, který se velmi zodpovědně, eh, jak si velmi, který velmi zodpovědně přistoupil k otázkám azylu. Děkujeme vám. Eh, také jsme velmi rádi, že vznikla pracovní skupina. My tuto skupinu budeme různými způsoby podporovat. Velmi krátce bych ráda řekla něco k této směrnici o kvalifikacích. Já doufám, že velmi brzo tady dojdeme k nějaké schodě a doufám, že i co se týče směrnice o přijímání, a návratech, takže i tady dojde eh, ke schodě. Doufám, že velmi brzy se budeme zabývat také otázkou dumpingu, protože eh, já jsem opravdu velmi nerada, že to rada blokuje a já jsem velmi ráda, že vy jste se rozhodli tuto otázku znovu otevřít a doufáme, že politická vůle tady pokročit je velká, protože si myslím, že právě v době, kdy jsou všichni daleko více protekcionističtější, je to velmi důležité. Paní Keller, děkuji. My tady se nezabýváme pouze asilovou problematiku. My jsme už během dnešního dne eh, jednali, hlasovali a předsednictví předkládá kompromisní návrh a já bych ráda diskutovala o tomto návrhu, ale bohužel já jsem žádný návrh neslyšela. Vy jste nám prezentoval určitý časový plán eh, pracovní skupiny o asilu, ale jaký je ten konkrétní návrh, jaký je ten kompromis, to by bylo dobré vědět abychom k tomu mohli zaujmout stanovisko, takže možná, že toto byste nám mohl vyjasnit. Pan Buzutil? Yes, I wish to react, uh... Já bych rád reagoval na prohlášení pana eh, ministra v 22. září, čili před asi 14 dny, eh, generální eh, advokát Soudního dvora Evropské unie prohlásil, že stát nemůže eh, vrátit žadatele o azyl do prvního státu vstupu, pokud existují důkazy, že v tomto státě by jeho základní lidská práva byla porušována. A to se týká afgánského občana, který se měl vrátit do, z, z Velké Británie do Řecka a, a generální advokát navrhuje, aby k tomuto navrácení nedošlo. Čili jaká je situace v případě, že rada neodpoví, nereaguje na návrh komise, která ji předložila v prosinci 2008. Už jsou to tři roky. Eh, které uplynuly od předložení tohoto návrhu a zatím eh, rada stále odolává jakémukoliv přijetí rozhodnutí. Ty závěry jsou jasné, čili místo, abychom dělali svou práci jako zákonodárci, necháváme na soudu, aby eh, za nás říkal, jaký má být zákon. A každé, každý další rozsudek říká, že nařízení z Dublinu nemůže slou, fungovat tak dál, jak funguje a musí se změnit. A ptám se tedy, pane ministře, zda rada dospěje k nějakému kompromisnímu návrhu. Děkuji. Pan e, státní tajemník si určitě poznamenal všechny vaše poznámky, především týkající se těchto specifických otázek, které jsou nyní na pořadu jednání v tomto konkrétním případě společné rozpravy o balíčku o azylu s zvláštním důrazem vzhledem k tomu, že polské předsednictví věnuje právě velkou prioritu té tomuto balíčku, takže e, prosím, máte slovo. Děkuji, Barto. E, děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli do této debaty svými připomínkami a otázkami. My samozřejmě všechny tyto připomínky zohledníme při vypracovávání dalšího návrhu předsednictví zde zaznělo, a vy to samozřejmě velmi dobře, stejně jako já víte, právní dokumenty nebo právní akty způsobují to, že je velmi těžké najít rovnováhu mezi zárukou nebo mezi tím zaručit práva pro lidi, kteří mají právo na ochranu a na dodržování eh, jejich vlastních práv. A je velmi těžké najít rovnováhu s těmi členskými státy, kteří nechtějí, aby docházelo k zneužívání tohoto azylového systému, protože tito falešní žadatelé o azyl vlastně neustále navyšují náklady, které musí krýt každý jednotlivý stát. A kromě toho tady máme samozřejmě ještě ten další problém, který ohrožuje právní řád každého jednotlivého státu, protože ve chvíli, kdy dochází ke zneužívání systému, tak je ohrožen celý vízový systém, je ohrožena také ochrana hranic a tak dále. Co se týče našich posledních zkušeností nebo našich snah e, najít nějakou vyváženost, nějakou rovnováhu, tak toto je opravdu velmi těžké. Co se týče eh, systému včasného varování, tak my nechceme, aby tento systém byl byrokratickým postupem my chceme, aby byly zohledňovány již ty současné principy, aby byly zohledňovány a respektovány ty již v te, tuto chvíli existující systémy v členských státech. Jde o to, podstatě vědět, které členské státy jsou lépe připraveni na příjem e, azylantů a které jsou připraveni málo a nebo špatně. Ve chvíli, kdy zjistíme, že členský stát není dobře připraven, tak musí existovat podpůrné pomocné systémy pro tyto členské státy, které nejsou dobře připravené. Nicméně, v tuto chvíli tyto podpůrné a pomocné systémy, jak si tu situaci moc eh, v těchto konkrétních státech nelepší. To znamená, že my bychom chtěli navrhnout mechanismus, mechanismus včasného varování. Co se týče dublinského nařízení, já jsem si velmi dobře vědom té situace, ve které se nachází dublinské nařízení. A po poslední Evropské radě byly jasně vymezeny kompromisní hranice. To znamená, moc dobře víme, u kterých bodů může dojít k, ke schodě a u kterých bodů najít kompromis bude daleko, daleko složitější. My jsme se snažili samozřejmě velmi dobře identifikovat tyto otevřené otázky, nicméně v tuto chvíli máme pocit, že eh, ty věci už jsou velmi jasně vymezené. Co se dále týče eh, toho získat informace, které zhodnotí situaci v členských státech, tak bych rád zde zopakoval a zdůraznil jednu věc nebudou existovat členské státy, pro které nebudeme mít informace o vysílání nebo transferu e, lidí, protože tady samozřejmě existuje také princip vzájemnosti. Co se týče žadatelů o azyl v Belgii, tak vám mohu říci, že proběhla jaksi velmi intenzivní eh, debata mezi předsednictvím a zástupci eh, balkánských států, kteří se snaží najít řešení. A mohu vám v tuto chvíli říci, že obě strany učiní krok kroky, které by mohly určitým způsobem vyřešit eh, tyto fenomény a uvidíme, jakým způsobem se to bude moci odrazit v tomto azylovém balíčku. V tuto chvíli vám mohu říci, že jaksi příspěvek balkánských států prozatím vypadá velmi pozitivně. Co se dále týče kompromisu v rámci návrhu směrnice o přijímání, tak jakým směrem se budeme chtít eh, dále ubírat? a jakým způsobem se to odráží eh, na tom, co již je obsahem dublinského nařízení. Jménem předsednictví, jak jsem již eh, říkal, 12. října pan ministr Miller představí tyto návrhy. Děkuji. Děkujeme vám za účast na této naší rozpravě. Jak když dovolíte, tak bych eh, tady předložil návrh jednoho z kolegů ohledně asilového balíčku. Asilová akce je, se koná tady v parlamentu, organizuje to kolega Morales, koordinátor za SND jsou tam zástupci OSN, Vysoké komisařky pro, Vysoké komisaře pro uprchlíky a ehm, je to tedy, je tam doplněno o výstavu, ehm, je to tedy konference o žadatelích o azyl v budově Altiero Spinelli ehm, od 18 hodin. Takže děkujeme panu tajemníkovi a nyní jsme připraveni, abychom přistoupili ke společné schůzi s výborem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 Milé kolegyně, milí kolegové, aby zase nebyly stížnosti na dodržování času, začneme naše společné jednání výboru LIBE a výboru FAM, které bylo naplánováno. Jste tedy pospolu členové obou výborů a nejdříve musím poblahopřát panu Mikaelu Gustafsonovi ke jmenování do funkce předsedy výboru FAM. Těším se na naši spolupráci. Naše minulá spolupráce s výborem FAM byla vynikající. A udělím mu slovo, aby řekl několik slov. Přejdu do švédštiny, nebudu mluvit anglicky. Jsem skutečně zcela čerstvý předseda. Byl jsem zvolen včera. A pro mne je to čest být zde v Evropském parlamentu. Já jsem působil ve stejné oblasti ve Švédsku a má první funkce, jakožto předsedy výboru pro práva žen, je spolupředsedat tomuto společnému jednání spolu s vámi, pane předsedo. Věřím, že hlasování o evropském ochraném příkazu bude důležitým krokem, protože to prokazuje, že bereme vážně násilí na ženách. Děkuji. Samozřejmě, samozřejmě bereme tuto otázku velmi vážně, paní Ludford. Děkuji, pane předsedo. Vítám skutečnost, že máme muže předsedu výboru FAM a říkám to, že jsem feministka a záleží mi na rovnosti pochlaví, Ale někdy si kladu otázku, že výbor FAM a uznávám, že nejsem, nikdy jsem nebyla členkou, že někdy ten výbor je vlastně zaměřený sám na sebe a věřím, že to, co se stalo, je skutečně důležité. Potřebujeme rovnost eh, mužů a žen jako součást lidských práv a potřebujeme i rovnost mužů. A pokud se nám podaří otevřít eh, toto téma, které má být řešeno v kontextu lidských práv a téma, které skutečně je významné pro všechny, pro velkou většinu tohoto parlamentu, nemělo by, neměla by to být taková interní diskuse, tak to by skutečně byla velmi dobrá věc. Není vhodná doba pro zájení rozpravy o rovném postavení mužů a žen, kteří se přimlouvají za rovnost pohlaví, ale pan Gustavson samozřejmě chce zareagovat. Nevím, jak eh, to bylo v minulosti, ale mohu vás ubezpečit, že pro mne otázka rovnosti mužů a žen není otázkou, která se týká pouze žen. Jde o demokracie, o lidská práva a, a vzhledem k tomu, že jde o demokracie a lidská práva, tak muži a ženy musí přispívat eh, stejným dílem společnosti aby nedocházelo k diskriminaci. A samozřejmě, jakožto muž, je zcela přirozené, že budu tyto zásady hájit. Děkuji, pane Gustavsone. A nyní tedy završíme dlouhou rozpravu o Evropském ochraném příkazu. Trvalo to velmi dlouho a bylo třeba mnoho energie obou našich výborů, výboru Libe i výboru FAM a nastaly potíže, které byly úspěšně překonány díky práci v první řadě obou zpravodajek, paní Romero a paní Jiménez Saril a také všech stínových. A pokud tak to mohu vyjádřit také díky osobě, která nás doprovází, pan Encio Perillo, který byl vedoucím právní služby, která pomáhala výboru Libe, který s námi byl celou dobu a nedávno byl jmenován soudcem Evropského soudního dvora. Bude mít na starosti veřejnou službu na Evropském soudním dvoře. Takže vám děkujeme a blahopřejeme vám. Přejeme vám všechno dobré, mnoho úspěchu ve vaší nové práci. A nyní tedy vyslechneme naše zpravodajky, paní Romero. Chtěla byste k tomu něco říci předtím, než se bude hlasovat, paní Romero? Ano, pane předsedo, protože dnes je opravdu velký den pro všechny evropské ženy a je to také veliký den pro prostor spravedlnosti, který si přejeme pro Evropu. Nejde pouze o prostor bezpečnosti, protože máme již Evropský ochranný příkaz, ale jde tady také o prostor spravedlnosti. A z toho důvodu vůbec to, že může existovat takový ochranný příkaz pro všechny oběti a hlavně pro ženy, ale ne pouze pro ženy, ale i pro eh, mladé lidi a pro všechny skupiny skupiny, které jsou zraňovány nebo které čelí rizikům, jejichž integrita je ohrožována, tak jsme opravdu velmi rádi, že tento ochranný příkaz je opravdu velkým pokrokem pro celou Evropu. Ráda bych poděkovala hlavně španělskému předsednictví, které na začátku roku 2010 se jaksi ujalo této iniciativy a těch 12 států, které španělské předsednictví podporovaly, tak i polské předsednictví, nebo vlastně díky polskému předsednictví se nám podařilo toto odblokovat a podařilo se nám v podstatě uskutečnit eh, tento ochranný eh, příkaz. My jsme v podstatě ty poslední překážky překonali díky právě polskému předsednictví, protože tento ochranný příkaz také mohl eh, přijít v Niveč, nebo v podstatě mohl být pozastaven, dokud se v podstatě ne, ne, by se nebylo bylo, eh, bylo debatovalo o jiných věcech, ale vlastně díky polskému předsednictví se podařilo uh, tento ochranný příkaz dotáhnout vlastně až sem. Podařilo se to, že jsme mohli pokračovat tím vytyčeným směrem a jsem opravdu velmi ráda, že díky tomuto rozhodnutí se, jak se uznalo, že tady jde opravdu o velmi naléhavé téma, protože i kdybych se nám podařilo, zabránit jedné jediné smrti, tak už je to více než mnoho. Takže děkuji polskému předsednictví. Děkuji, paní Romero, říká pan předseda a paní spolu zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že všichni víme, v čem spočívá tento ochranný příkaz. Všichni víme, že e, ta cesta tohoto ochranného příkazu byla velmi trnitá, velmi složitá. Myslím si, že v tuto chvíli můžeme být opravdu velmi, velmi hrdí na naší práci. Myslím si, že to je obrovsky důležitý den pro všechny oběti, protože všichni víme, že jde o ochranný příkaz, který pomůže hlavně ženám eh, dík, společně tedy samozřejmě také s příkazem vzdálení se. Myslím si, že tento ochranný příkaz vznikl také proto, aby chránil další skupiny lidí, lidí, jak se skupiny mladých lidí nebo obětí eh, prostituce, obětí terorismu, všech žen a mužů, kteří eh, v podstatě čelí porušování jejich základních práv a porušování jejich integrity. To znamená, že to, co se nám v tuto chvíli podařilo, je začít chránit právním způsobem způsobem oběti. Předtím, když jsme o tom začali hovořit, tak jsme se všichni shodli na tom, že zásadně chybí jakákoliv legislativa, která by pomáhala obětem. Začínáme v tuto chvíli pracovat na balíčku pro ochranu obětí, který by měl pomoci navrátit důstojnost a ochranu těmto obětem. A já budu spravodajkou k tomuto balíčku. Já jsem velmi ráda, že polské předsednictví se eh, tomuto tématu věnuje. Budeme o tom samozřejmě hlasovat i v plénu. Ráda bych poděkovala eh, paní spravodajce, protože bez její spolupráce by se nám to jistě nepodařilo. Děkuji sekretariátu, děkuji všem stínovým spravodajům údajům a v tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, než říci, že všichni členové tohoto výboru eh, jsme, nebo můžeme být hrdí samozřejmě na to, že se nám podařilo eh, přijmout něco, co může být příkladem pro další členské státy. Děkuji. Toto je to nejdůležitější závěrečný bod pro dlouhou klikatou cestu Evropského ochranného příkazu protože je to podstatný příspěvek příspěvku oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a svobody, kterou máme budovat. A jednou provždy vysíláme sdělení evropským občanům, že jsme zde proto, abychom se o ně starali, o jejich o ochranu jejich práv a zejména o práva těch nejzranitelnějších, kteří se stali obětí zločinu. Tedy Toto je skutečně důležitá iniciativa, která byla zahájena za španělského předsednictví a dnes nastane závěrečné hlasování. A bude to jedno hlasování, jedno jediné. A je to tak jednoduché. Můžeme hlasovat vstyčenou rukou, budeme hlasovat tedy vstyšením ruky. Chce to někdo ověřit? Myslím, takže si to elektronicky ověříme. Začínám hlasovat. Zahaju hlasování. Končím hlasování. To bylo skvělé. 55 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám všem. Děkuji, pane Gustafsone. Těšíme se na další spolupráci s výborem FAM. It's always the same story with this, with this milk bowl.